Please, um, apologies. Prosím, já se omlouvám. Můžeme přijmout program? Eh, oznámení předsedkyně. Jenom abyste věděli, že zpráva delegace v Nizozemsku je k dispozici v angličtině, němčině a francouzštině. V, eh, kdy, a na webovské stránce je to jednak v materiálech určených členům a na webu také? Je to na webovské stránce? Ano, také. Dobře. Vysíláme se live a e-meeting, to znamená, že můžete použít naši aplikaci a můžete tam sledovat i jednání na laptopu, tabletu či telefonu. Nová verze newsletteru, která je k dispozici také a tam, takže takže by mě zajímalo, abych měla váš feedback taky k tomu. A má někdo nějaké poznámky? Ne. Pokud někdo nebude mít připomínky ke kon, do konce schůze, do července, tak zápis je považován za odsouhlasený. A nyní aktuální informace o trialogu, který se konal. Jsou to dva trialogy, které vedl Andra Schwab, který pracuje velice tvrdě. První se týká uh, Eh, bezpečnosti informací a eh, takže nejprve první a potom je to otázka těch zařízení na netu. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně za vaše milá slova. Tyto díky mohu předat spolupracovníkům sekretariátu a naší frakce, protože vyjednáváme s lucemburským předsednictvím eh, již jakoby pod třetím předsednictvím parlamentu a jako Evropský parlament jsme vždycky naprosto jasně ukazovali, co chceme. A to, co nechceme, eh, musíme prostě odmítnout a budeme se snažit trpělivě na tom pracovat. Jsou tady eh, dvě oblasti v současném stádiu vyjednávání, týká se to přílohy jedna. Eh, Essential Services Offline Economy jsou obsaženy v této příloze. To jsou především digitální kritické části infrastruktury, které jsou nuceny být vybaveny takovým způsobem ze strany provozovatelů, aby byly zabezpečeny. A potom budeme mít přílohu 2a, kde budeme mít malý výčet Digital Service Providers ne proto, že jsou sami kritickými infrastrukturami, ale proto, že jaksi zprostředkovaně podstatně mohou ovlivňovat eh, strukturu a proto budou muset přispět k tomu, aby poskytly informace a poznatky z jejich práce v digitálních sítí, aby to prospělo eh, většímu zabezpečení sítě. Tady budou tři oblasti, tři digitální poskytovatelé služeb ve třech kategoriích tedy, které bude třeba zvážit za prvé se jedná o online market platforms, to jsou pojmy, které již máme v Dispute Resolution Regulation, čili ve směrnici na řešení sporů, tam na tom pracovala paní Thun. Tady ehm, bude zmapována celá řada platform, ale ne ta takzvaná C2C platforma. Budeme mít ještě druhou oblast, Eh, která se jmenuje vyhledávače Search Engines kde snad jasnou eh, řečí a právně závazně stanovíme, jaké vyhledavače eh, znají tyto digitální věci tak, aby mohly být bezpečnější, po případě zůstat bezpeční. A třetí oblast spadající do kompetence ITRE a máme velice dobrou spolupráci, to je paní de Vera. A to se týče definicí cloudu. To jsou tedy dvě oblasti působnosti směrnice a cílem je, aby provozovatelé kritické infrastruktury v digitálních službách, které poskytují, se postarali eh, o zabezpečení a pakliže dojde k útokům určité velikosti a určitého nebezpečí, aby toto okamžitě dali na vědomí příslušným národním úřadům, aby to došlo eh, k, obr- k společné obranné reakci. Jak říkám, poslední oblasti musí být ještě dojednány s radou. Paní předsedkyně, tady se jedná zejména otázku, zda se nám podaří v oblasti digitálních poskytovatelů složeb získat komunitární přístup, ale jak to zatím vypadá, jednotlivé státy snad k tomu budou ochotny, protože rozpoznali stejně tak jako my, že eh, bude-li moci být regulatorní rámec pak jedině jednotný evropský, a tady musíme dávat pozor, abychom se nedomlouvali na nejmenším jmenovateli, ale na něčem, co bude mít skutečně smysl pro všechny zúčastněné. S vaší pomocí, s pomocí stínovým jejich zpravodajů, kterým bych chtěl srdečně poděkovat, zejména kolegovi Gigantisu, kolega Albrechtu ještě není, ale vy, paní předsedkyně, jste tady a e, myslím si, že jsme všichni tady na dobré cestě a myslím, že tím jsem vám poskytl přehled, kde v současné době jsme. So to summarize. No, takže abych to shrnula. Děkuji, Andreasi. Další trialog se má konat dnes večer. A ve čtvrtek vás budu informovat ve výboru, možná ne všichni jste budete, ale vás budu informovat o tom, jak, jak, jakému pokroku došlo. Je to opravdu velice podrobné jednání. Snažíme se dosáhnout dohody na věce, které jsou velice citlivé a podrobné. Chcete se k tomu někdo vyjádřit, nebo se můžeme podívat na tu druhou e, oblast, eh, to znamená ty zdravotnické prostředky. Vicky, prosím. Nebo ne? Takže Andrea, si můžeš pokračovat. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně Trialog zvaným zdravotním přístrojům zdravotním produktům a produktům in vitro nebo k těm in vitro postupům. Mm, to jsem musel převzít za kolegyni Noraveru, francouzskou kolegyni, která působila v minulém parlamentu a která za lucemburského předsednictví Toto téma začalo dobře. Britská kolegyně Glenis Welt z výboru Envy, který je příslušným výborem, tady taky hodně pracovala. Myslím si, že tím jako ITRE jsme podstatně přispěli a chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, protože já se pokouším je zapojit do třístranných jednání, zatím tedy uh, Eh, jsme se věnovali jednotlivým detailním otázkám a díky bohu jsme mohli obhájit pozici IMKA na mnoha místech, ale lucemburské předsednictví se rozhodlo, protože pokrok tak trošku hapruje na těchto malých detailech, že budeme pokračovat za nizozemského předsednictví a budeme se věnovat většími politickými souvislosti. A proto bych na tomto místě rád vyzval všechny kolegyně a kolegy, kteří mají zájem na tom, aby stanovisko našeho výboru bylo vyslyšeno na třístranných jednáních aby se přihlásili buď u mě a nebo u paní Zomerové ze sekretariátu, abychom mohli učinit nezbytná politická opatření. Doposud musím říct paní předsedkyně, že envi velice otevřeně a konstruktivně přijímal naše připomínky a také to, co nejenom tento výbor, ale Evropský parlament rozhodl v minulém legislativním období, bylo dobře podporováno a proto vám můžu hlásit jedně pozitivní zprávu, ale reálně řečeno jednota s radou nebude snadno dosažitelná a je to samozřejmě uh, obtížné zhrnutí, protože na jedné straně tyto zdravotnické předměty, pomůcky a produkty in vitro eh, by měly podl- přispět k tomu jejich přepracování, aby nedošlo k takovému skandálu, tak jako se to stalo u těch prsních implantátů, aby byly odpovídající struktury na trhu. A kromě toho Rada ministru, a to si myslím, že na tomto místě můžeme zřetelně soustředila zejména na to, aby jak si vyněla své výrobce a my napříč všemi frakcemi jsme dospěli k názoru, že toto rozhodně není v zájmu pacientů. A proto jsme rozhodli, že si tady vezmeme dost času, abychom dospěli k dobrému řešení, ale to znamená, že budeme muset ještě trochu čekat. Doufám, paní předsedkyně, že jsem tím eh, mohl dát dohromady ty nejpodstatnější záležitosti třístranných jednání. Chcete k tomu ještě někdo vyjádřit? Andreasi, um, ehm, je to jedna věc, která se týká spotřebitelů a občas se objevuje i v jiných tématech. Existují určité obavy, že až dojde k nastolení tohoto nového režimu, tak ty produkty, které už jsou na trhu zavedené a které používáme mnoho let, najednou eh, vlastně nebudou eh, legální, pokud by znovu neprošly určitou autorizační procedurou. A mm, spotřebitelé se obávají, že některé produkty, na které jsou zvyklé, najednou budou eh, odstraněny z trhu. A a pokud některé ty produkty nebo ty zdravotnické prostředky jsou velice důležité, třeba různé kardiostimulátory, na které ti pacienti jsou zvyklí, používají je několik let, takže jsou zde určité obavy. Můžeš eh, říct si něco třeba o tom, zda tam bude nějaká, eh, nějaké přechodné období, nebo jak to bude s těmi prostředky, které budou přecházet z toho jednoho režimu do toho nového a pokud by tam došlo k takové problematické mm, k nějakému přechodu, tak jak, jak tedy rozptýlit obavy těch spotřebitelů, protože vím, že tam opravdu eh, teď je ještě velká mnoho rozdílů mezi tím, jak byl ten původní Eh, návrh. Děkuji mnohokrát, jak si kompletně to nemohu <clears throat> zodpovědět, ale co říct si mohu je, že tady došlo k vzniku určité nálady s dojmem že eh, u vyšších certifikátů vytvoříme větší bezpečnost a náš výbor zaujal odpovídající postoj tím, že jsme řekli, že to zatím ještě tak není. My potřebujeme, aby takové certifikáty, které máme, mohly být také překontrolovány, zda jsou v pořádku, aby aplikace práva, které máme, byla stoprocentně uskutečňována, ale budeme li moci použít nové certifikační procesy pro zavedení větší bezpečnosti, to zůstává otázkou. Ale zatím stínoví zpravodajové a zpravodajka jsou si zajedno. jedno této otázce. Oproti tomu rada ve velice rychlém postupu zaujala poměrně obtížný postoj a na tom teď pracujeme, abychom dospěli s nimi k dohodě v zájmu pacientů, aby produkty, které dobře fungují a jsou bezchybné na trhu, nebyly zatíženy eh, dalšími certifikačními náklady, které rozhodně nezlepší bezpečnost produktu, ale akorát ho zdraží. No ano, tak přesně na to spotřebitelé upozorňovali, jak to bude s těmi produkty, které se používají už celé roky a zda tady tam nebude zapotřebí nějaká nová certifikační procedura. Dobře, děkuji. Bod Eh, další bod je zpráva o, eh, tedy to tedy zpráva o zprávě vnitřního jednotného trhu v rámci Evropského semestru 2016. Zpravodajkou je paní Katrin Stiller. Je to zpráva, kterou připravujeme každý rok. Zpráva z vlastního podnětu 26. listopadu byla zveřejněna eh, roční analýza růstu, na kterou navazuje naše zpráva, takže opravdu také zde máme k dispozici i konkrétní doporučení pro eurozónu, která také byla zveřejněna. Čeká nás stručná prezentace roční analýzy růstu s tím, že se zaměříme právě na to, jaké to má dopady na jednotný trh. Paní zpravodajko, chcete hovořit jako první a pak stínový zpravodavě, takže Paní, a pak ještě vystoupí paní Zabíne Vejanca komisi. Takže dávám slovo zpravodajce. Děkuji. Děkuji, takže já eh, pohovořím nejprve, pak dám slovo komisi. Eh, děkuji ještě jednou tedy za tento návrh. Eh, chtěla bych zde představit svou zprávu, která se týká zprávy jednotného trhu. Je to tedy v rámci procesu Evropský semestr 2016. Víme, že tedy jednotný trh je náš takový vzácný Eh, výdobytek. Eh, je to důležité pro evropskou, pro ekonomickou prosperitu, jak nyní, tak v budoucnu. A jak jsme slyšeli velice často na tomto výboru, Říká se, že vlastně má hodnotu jednoho, eh, jedné miliardy eur, takže ještě jednou bych chtěla znovu zdůraznit, že je důležité, aby jednotný trh pracoval dobře pro všechny. Eh, v současnosti existují určité obchodní překážky, protože členské, některé členské státy ještě neimplementovaly všechny veškerou legislativu. Jednotný trh bude pouze tak silný, jak tedy budou silné všechny, eh, všech 28 členských států. Spravodajka tedy chtěla zdůraznit v této zprávě, Eh, tyto důležité věci. Je to už vlastně čtvrtá zpráva o zprávě jednotného trhu, který připravilo IMCO. Je to také součástí celého balíčku, který se týká právě zpráv o evropském semestru. O dalších zprávách eh, ty vlastně bude mít na starosti ECON. Ta zpráva je rozdělena na čtyři části, každá se soustředí na jednotlivý eh, aspekt jednotného trhu. Jednotný trh je velice důležitý, přináší konkurenceschopnost, eh, také pracovní místa, je důležité také uvolnit plný potenciál. Dále se soustředíme i na veškeré vládní nástroje, které jsou důležité, pokud chceme, aby byly dodržovány předpisy. Také je důležité zaručit dobrou zprávu v rámci jednotného trhu. Myslím si, že pouze plně Ehm, že je důležité, abyste byla dobrá koordinace makro i mikroekonomických politik společně s fiskálními politikami. Tím se vlastně dostáváme i k tomu, že se musí být dobrý hospodářský růst, chceme posílit ehm, vytváření pracovních míst a úloha jednotného trhu právě proto byla velice často již zdůrazněna. Ehm, také zde budou také zde máme například doporučení pro jednotlivé země a AGS které říkají ale, že mezi roky 2012 a 2013 pouze asi 10 těch doporučení pro jednotlivé země bylo um, splněno těmi členskými státy. Pokud chceme vytvářet pracovní místa a přinášet větší růst, je důležité využít větší uh, Eh, potenciál. Také je důležité, aby zde byla lepší transparentnost všech eh, příslušných procesů. Je také důležité začlenit eh, pilíř jednotného trhu do celého procesu evropského semestru. Je důležité mm, zde soustředit se na integraci a konkurenceschopnost. Ehm, pouze to bude dobrá cesta vpřed. Tento systém také musí vycházet z dobré databáze údajů, musí tam být kvalitativní i kvantitativní indikátory, také různá normativy, lepší výměna eh, osvědčených postupů a také lepší zapojení všech eh, pravidel. Eh, tím, jak se svět stále digitalizuje a je také důležitá větší interoperabilita, tak je důležité, aby všechna opatření byla odolná i vůči budoucímu vývoji a abychom také využili veškerý potenciál digitalizace. Je také důležité propojit i produkty a služby, souvisí to i se změnou spotřebitelského chování. Je důležité, aby spotřebitelé mohli více nakupovat na internetu, také se mění obchodní paradigmata. A také je zde i větší postup k nehmotným vůči hmotným prvkům. Um, také navazuji na to, co tento výbor dělal nedávno, týkalo se to služeb. Myslím si, že tento přístup je dobrý. Chceme také prohloubit jednotný trh jak v sektoru služeb, tak i produktů. Musí, musíme také zároveň um, provádět například investiční plán Evropy, energetickou unii, kapitálovou unii, anebo balíček, který se týká kruhu. Teprve potom také bude plně využit potenciál jednotného trhu. Souvisí s tím tedy i mikro- a makroekonomická politika. Je důležité, ale by se toho ujali všechny členské státy. To je naprosto zásadní podmínkou pro plně funkční jednotný trh. Snažila jsem se o tom všem hovořit ve té, v té zprávě. Bohužel tedy tam je omezení um, té zprávy, jak dlouho dlouhá může být. Eh, mnoho z vás, mnoho eh, ze zpravodajů ví, jak je to obtížné všechny ty informace tam mm, vložit. Eh, také jsem hovořila o důležitosti provádění směrnice o službách, o veřejných zakázkách a také jsou tam různé příklady, například důraz na digitální začlenění. Omlouvám se, mě ta zpráva je opravdu velice důležitá, a, takže o tom hovořím s velkým zaujetím. Je důležité, aby ta zpráva byla eh, rychle dokončena, aby se to všechno ještě stihlo přeložit, aby to vlastně bylo v souladu i se zveřejněním eh, roční analýzy růstu, o které také zde dnes bude hovořit komise. Chtěla jsem ale ještě jednou zdůraznit, že ty čtyři věci, ty čtyři hlavní prvky jsou tam dobře začleněny. 25. ledna je termín. Těším se nyní na prezentaci Evropské komise. Vím, že nás také čeká, myslím, že zítra schůzka stínových zpravodajů a lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 16.12. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a všem, kteří se zapojili do přípravy této zprávy. No a také se těším na ty nadcházející diskuse se stínovými zpravodaji, které nás čekají již brzy. Děkuji. Do we want to take a round from shadows? Chcete, nyní bychom si mohli vysl- vyslechnout stínové zpravodaje, pokud chcete. Kdo vystoupí jako první? Ještě čekáme na pana Scheinfelda. Pan Šulík. Nebo si vyslechneme nejprve komisi. wait for Adam. Ano, nebo počkáme na Adama. Ano, tady je. Welcome. Um, so we... Vítejte. Spravodajka představila eh, eh, zprávu a k Dan EKR. Děkuji, paní předsedkyně, já využiji eh, tady, eh, že máme tedy tento vyšší status, takže pohovořím za pana Sulíka, našeho zpravodaje který chce poděkovat Katrin Stillerové za návrh zprávy. Je to cený příspěvek k naší snaze zlepšit vnitřní trh a jeho fungování v EU. Pan Solík především vítá důraz na eh, to, že se berou do úvahy indikátory vnitřního trhu a zrušení regulačních netarifních bariér mezi členskými státy můžou být velkou pobídkou směrem k udržitelnému ekonomickému růstu a nevyžaduje to velké veřejné investice. Je to v podstatě metoda, bezplatná metoda, která zvyšuje vnitřní trh, zlepšuje vnitřní trh a já sám jsem byl zpravodajem k těmto bariérám, takže jsem rád také. Pan Sulik také a já si myslím, že EKR jako taková si domnívá, že Eh, vnitřní trh by měla být primární role EU a on mm, mm, zmiňuje dvě oblasti, kde je třeba postupovat obezřetně. Především jde o to, že bychom neměli eh, při rozhodování se chovat příliš centralizovaně a měli bychom i profitovat z našich regionů a podporovat eh, hospodářskou soutěž v rámci rozmanitosti. To by měl být náš přístup k vnitřnímu trhu. A dále neměli bychom zcela tedy eh, eh, se eh, zaměřit pouze na ten semestr bez toho, aniž bychom vzali do úvahy konkurenceschopnost trhu. Pan Sulik také chce, abych řekl, že EKR bude mít problém s vyššími veřejnými výdaji, například v oblasti IKT, a chtěl, klade si otázku, zdali zpravodajka by to mohla vyjasnit, to znamená, o co jí jde v tomto bodě a jinak asi to je vše, co pan Sulík chce k tomu říct. Děkuji. Adam Schenfield za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já se omlouvám za malé spoždění, ale to bylo k, kvůli spožděnému letadlu. Jsem velice rád, že zde Mm, vidím, že se vůbec tímto tématem zabýváme. Já jsem si eh, přečetl návrh stanoviska a velice mě uspokojuje. Upřímně si myslím, že ve zprávě, tedy ve stanovisku je celá řada bodů, se kterými mohu souhlasit. Tady je několik asi věcí, které bych chtěl možná pozměnit, ale obecně mm, eh, mm, v podstatě eh, toto téma je velice zásadní a nikdy se, se to tak nepovažovalo v Evropském parlamentu. Asi i proto, poněvadž vstupujeme do velice tvrdé globální konkurence. A podle mého názoru v této druhé fázi asi naše pozice, tedy pozice Evropy, není zrovna vynikající. neperfektní fungování vnitřního trhu. To je jeden z důvodů. A to, že i jednotný trh v podstatě zatím selhává. A pokud nezavedeme Mm, principy, podle kterých se budeme snažit racionalizovat fungování vnitřního trhu, tak eh, naši konkurenti eh, eh, převáží nebo nás převalcují. A když se podíváme na mm, celosvětové ekonomické velmoci, tak uvidíme, že třeba americký trh i některé azijské trhy, třeba čínský nebo indický či ruský, jsou trhy, které jsou interně velice jaksi kompaktní, soudržné a bez nějakých vnitřních překážek, bariér a my musíme přece konkurovat především s těmito ostatními trhy, ale máme pořád ještě problémy na našem vlastním trhu. nejenom, že musíme podporovat růst na trhu, ale také i e, musíme se snažit o vytváření pracovních míst, aby se zvyšoval blahobyt občanů a proto je potřebný trh, který bude efektivní, který má ale e, trh, který má vnitřní bariéry, tak nemůže být efektivní. Mm, ten nemůže třeba motivovat e, malé střední podniky, aby se rozvíjely. Malé střední podniky musí vynaložit spoustu energie právě na to, aby třeba řešili administrativu a nemohou se soustředovat na svoji expanzi, na svůj rozvoj. Musí respektovat celou řadu předpisů a některé ty malé podniky, které jsou mobilnější, tak se snaží se rozvíjet, expandovat mimo Evropskou unii. Já proto souhlasím se spravodajkou, že bychom měli zaměřit náš naši pozornost především tedy na vnitřní trh. A my bychom, pokud o ty bariéry, které existují na trhu, tak neměli bychom se snažit je nějak vylepšovat, ale zrušit, úplně zrušit. Já mám spoustu příkladů, jeden, který mě teď napadá, to jsou regulované profese. máme k tomu tady různé předpisy v různých státech a my sice říkáme, že máme vnitřní trh, ale v tomto smyslu vnitřní trh nefunguje. Někdo, kdo může provádět svoji profesi v jednom státě, tak nemůže se věnovat stejné profesi v jiném členském státě. A nyní třeba hovoříme o tom eh, pasu služeb a proč tedy vůbec nám jde o takové řešení. Proč neřekneme rovnou, že ty profese jsou, eh, ty profese platí všude v celé EU. Další příklad. Až měl bych spoustu dalších případů, ale asi tady bych skončil. Obecně si myslím, že bychom měli velice vážně eh, si uvědomit, jak ten vnitřní trh je důležitý a, a proto tomu věnovat velkou pozornost. Děkuji. Kolegyně Hanes, děkuji. Já zde hovořím za Antena Skoga, která, který je eh, pan Kogo, který je mm, stínovým zpravodajem. Děkuji za návrh stanoviska. Myslí si, že zpravodajka vykonala vynikající právo. Pan Goga souhlasí s tím, že většina těch návrhů je, jsou dobré návrhy. Pro ALDE je evidentní, že vnitřní trh mm, se ukázal jako velice ceným nástrojem v Evropě, ale zatím není dokončený, především teď, když jednotlivý trh se musí poprat s digitalizací Pan Koga souhlasí se spravodajkou, že je třeba se zaměřit více na vnitřní trh v rámci evropského semestru a je třeba mít na to analytické nástroje, abychom mohli měřit výkonnost vnitřního trhu. Také souhlasí s tou deziluzí, že, nám, že členské státy nedostatečně implementují legislativu a je třeba, aby komise využila veškeré páky, právní páky, které má a také říká, že pořád nefungují ty kontaktní místa jako místa pro řešení otázek jednotného trhu. Apeluje na komisi, aby jednala. Dále apeluje na komisi, aby i pracovala na eh, lepším prosazování principu vzájemného uznávání, který je zásadním principem pro harmonizovanou legislativu. Pan Kouka si myslí, že Evropská unie by měla teď i využít toho dynamického rozvoje tzv. kolaborativní ekonomiky a je třeba, aby se rozvíjely předpoklady, podmínky pro toto. Zvrazňuje, že je třeba i mít eh, novou legislativu dohledu na trhem, bezpečnosti výrobků a tady komise by měla eh, se více snažit. Také si myslí, že mm, konkurenceschopný vnitřní trh v Evropě v 21. století nemůže existovat bez eh, reformami trhu se zbožím a službami v členských státech. Eh, protahující se ekonomická krize nám ukazuje, že je třeba, aby členské státy přijaly ambiciozní eh, reformní Eh, plány. Pan Koga také souhlasí s e-procurement, ale eh, také i mm, hovoří o tom, že je třeba eh, vypracovat a směrnici o veřejných zakázkách, aby se i řádně aplikovala v členských státech. Dále je třeba pracovat na lepším fungováním a méně, demokrat, méně byrokracie, méně administrativy. Také, si, také říká, že veřejný sektor by měl být schopen spolupracovat přes hranice stejně jako ostatní organizace. Děkuji, pan Zube za GUE. Není za zelená Pascal Deho. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Velice rychle, jenom bych chtěl říct, že jednak chci samozřejmě poděkovat zpravodajce za vynikající práci. I já mám za to, že Tady je řada bodů, kde souhlasíme. To je významný pokrok z tohoto pohledu, ale dovolte pár poznámek k meritu věci. Evropský semestr nemůže být pouze nějakým rozpočtovým cvičením. Je třeba, abychom byli schopni integrovat Eh, takzvaný evropský, eh, eh, zaintegrovat vnitřní trh, abychom vytvořili evropský prostor veřejného zájmu. Samozřejmě konkurenceschopnost, zaměstnanost, o tom se tady mluví v parlamentu, ale já myslím, že nestačí řešit veškeré problémy takto. Například otázka oběhového hospodářství, to je důležitá otázka, protože tady to je jedna z možností přece Evropy může se pokusit vstoupit do 21. století tím, že bude šetřit se zdroji, se surovinami. A to je důležité eh, stejně jako čistá konkurenceschopnost a jako hledání růstu pro růst jenom. A teď pokud jde o veřejné výdaje, já velice dobře chápu, že z toho můžeme udělat ideologický problém. Veřejné Výdaje představují asi 20 investic v Evropě, ať chceme nebo nechceme. Je to tedy velká páka, má to velký efekt. Já nechápu tedy, jak jinak bychom mohli rozvíjet digitální trh bez toho, aniž bychom tam začlenili investice do výzkumu, kterým, které bych nazval veřejné investice. Takže já, ano, samozřejmě já souhlasím a, do, a to je velice důležité a snažit se v té zprávě nalézt správnou rovnováhu, také o to jde. Například vidíme, že zrušení bariér, které si také přejeme, tak nemůže vyřešit všechny problémy konkurence mezi státy třeba i. A já tady říkám, a tím, řekla jsem to na začátku, teď končím, dohled nad vnitřním trhem. Já myslím, že tady neexistuje dostatečná evropská kontrola a dohled otázka. Já tady nechci vést pole, pole, polemiku, ale kauza Volkswagen a dalších výrobců, já nechci se zaměřit na pouze na jednoho výrobce. Ne, tady často existuje velké spolčení mezi uh, Eh, s, tedy s těmi kontrolními orgány. A já myslím, že tady je nedostatečné prosazování veřejných zájmů ze strany státu. Takže proto je třeba mít skutečně evropské kontrolní orgány, které budou nosit tady myšlenky veřejného zájmu v Evropě. Děkuji. Andreas Schwab, nikdo jiný nechce slovo? Ne. Děkuji. Já nejsem stínový, ale jsem velice rád, že jsem měl možnost si přečíst zprávu stejně jako kolegové. Souhlasím s celou řadou bodů a především, protože zde máme Evropskou komisi teď, tak já mám dvě otázky na komisi. První, já souhlasím s tím, co eh, řekl pan Šaplink. V Evropě z dlouhodobého pohledu budeme schopni Eh, si zachovat náš blahobyt, životní styl, pokud budeme mít mezinárodně konkurenceschopná pracovní místa. Já se ptám, jaký je rozdíl mezi touto zprávou eh, o eh, dohledu nad jednotným trhem a dalšími zprávami jednotného trhu. My jsme právě slyšeli tu reakci na strategii vnitřního trhu třeba abychom měli jasno, jak, jak je to s těmi různými cíly, různými těmi eh, body, ústředními body. Pro mě to není jasné, kde existuje ten rozdíl, ta hranice mezi evropským semestrem a eh, zprávou o řízení jednotného trhu. Hra se zaměřuje na ta témata, která jsou spojena s implementací jednotného trhu. Eh, anebo se tedy se překážkami. Jsou to tedy doporučení pro jednotlivé země, country specific recommendations. Sociální demokraté spíše by chtěli hovořit o legislativě, eh, zde tedy v kontextu eh, naší politiky a zelení také. A my si myslíme, že mm, eh, i, mm, že to není snadné tedy prosazovat vnitřní trh, a tom jsme mluvili s panem Rosatem minulý týden ve Štrasburku. Jo. A možná, že máme komisi, ta komise nám může říci, jaká bude role jednotného trhu a co se stane s evropským semestrem. Když o tom hovoříme pouze jednou do roka, a to obecně, a potom připravíme stanovisko pro výbor EKON, tak to moc nemáme čas, abychom se tím mohli zabývat. A mě by zajímalo, ať tam komise řekne, jaký je účel té zprávy, jak ho můžeme posílit. Takže to je pro zpravodaje spousta práce a já vím, že náš zpravodaj pracuje na celé řadě, zpravodajka, pardon, pracuje na celé řadě dalších materiálů. A nyní komise, prosím. Ještě někdo chce slovo, než dám slovo komisi? dobře Sabi Vejen, která je e, ředitelkou pro politickou koordinaci generálního tajemníka, takže ta nám e, přednese rychlou prezentaci ročního přeskumu růstu 2016 a jaká jsou opatření jednotného trhu. Ano, děkuji paní předsedkyně, vážená paní zpravodajko, vážené poslankyně, poslanci. Jsem velice ráda, že mám tuto příležitost stručně vás informovat o roční analýze růzu. Chtěla bych se soustředit zejména na oblasti, které jsou v gesci vašeho výboru a doufám, že se mi zároveň podaří eh, alespoň částečně zodpovědět eh, dotaz pana Švába. Jak víte, ta komise zveřejnila svou, svůj balíček podzimní prognozy v říjnu. Je to vlastně počátek celého toho procesu evropského semestru. Ten balíček se skládá z roční analýzy růstu na rok 2016, který stanoví priority na ten další rok, jak pro evropskou úroveň, tak pro jednotlivé členské státy, pro ty národní politiky, ekonomické a sociální. Také je zde ještě zpráva o systému varování na rok 2016, což je vlastně takový první eh, varování, jak eh, identifikovat případné makroekonomické nerovnováhy. Také je tam eh, zpráva o zaměstnanosti v Evropské unii i ve členských státech. A pod, jak také jste zmínili, také zde máme i doporučení pro eurozónu které uznávají, že je zde velká provázanost mezi eurozónou a že je také důležité mít společná doporučení pro země, která sdílí euro. Takže teď se soustředím na roční analýzu růstu na rok 2016. Jedná se o priorit, stanovení priorit m, mm, politik, které mají posílit růst a také posílit konvergenci. Samozřejmě, že tam je také důležitá strategie pro jednotný trh a jednotný růst samotný. Roční analýza růstu zdůrazňuje, že musíme využívat takové věci jako například nízké ceny komodit, také dobrý kurz eura a že tedy musíme připravit takové politiky, které posílí růst, takže nesmíme jak si usnout eh, Ehm, na Vavřínech musíme využít všechny příležitosti, které teď máme, abychom mohli stavět na těch základech, které už zde jsou. Pokud se podíváte na roční analýzu růstu na rok 2016, tak si všimnete, že v mnohem navazuje na tu analýzu na rok 2015. Je tam také ten hlavní eh, trojuhelník, to znamená investice, strukturální reformy a res, res, hm, zodpovědné fiskální politiky. Ehm, myslím si, že minimálně ty dvě se týkají přesně toho, čemu se věnuje váš výbor. Roční analýza růstu na rok 2016 ještě více podtrhává důležitost investic. Máme zde díky rychlé dohodě mezi Evropským parlamentem a radou nový fond EFSI, Evropský fond pro strategické investice. Nyní pokračujeme s tím financováním, je to vlastně první pilíř, také chceme identifikovat eh, projekty, to je druhý pilíř. A teď bychom se měli soustředit na třetí pilíř investičního plánu, to znamená odstraňovat regulační překážky investicím. Je důležité podívat se na to, co je možné učinit jak na evropské úrovni prostřednictvím legislativy pro jednotný trh. Je důležité, eh, aby byly plněny všechny předpisy, ale také je eh, nutné podívat se na překážky, které zatím ještě existují na úrovni členských států a ne všechny lze odstranit harmonizací. Eh, možná by stačilo pouze dostatečně implementovat evropskou legislativu. Eh, členské státy opravdu ještě odpovídají za mnoho věcí. Velice rádi s nimi budeme hovořit o tom, jaké překážky existují na úrovni národní a jak je odstranit. Dám vám jeden příklad, například veřejné zakázky, už jste o tom také hovořili je důležitá implementace a plné provedení evropské legislativy. To je zásadní podmínka, ale nestačí to pokud by měly členské státy na všech úrovních eh, opravdu využít všechny výhody otevřeného jednotného trhu. Je zapotřebí eh, z evropské úrovně mm, zapůsobit. Je také důležité k tomu využít evropský semestr a vést dialog s členskými státy o tom, jaká konkrétní kroky je třeba učinit. Takže to je pouze jeden takový příklad, veřejné zakázky, zadávání veřejných zakázek, ale pak jsou zde ještě i další oblasti, kde existuje mm, národní legislativa. Někde je to naprosto legitimní, ale jinde si klademe otázky, proč třeba členský stát eh, si vybral ten či onen předpis a pak o tom můžeme ještě vést diskusy. To je diskuse, která ještě zachází dále, než je pouze provádění legislativy jednotného trhu, ale je naprosto propojená s roční analýzou růstu a s její prioritou, kterou je strukturální reforma a růst. Zde opravdu chceme také posilovat růst, pardon, eh, posilovat dialog s členskými státy. Musíme hovořit o tom, jaké strukturální reformy je zapotřebí učinit, abychom lépe integrovali jednotný trh s produkty a službami v Evropské unii a jak také zlepšit eh, hodnotu dodavatelského řetězce. Takže zapotřebí politická vůle, komise, hm, hovoří s komise, chce zejména posílit ten mikro, hm, mikroekonomický pilíř. Hovoří se samozřejmě i o makroekonomickém, ale ten, ta mikroekonomická úroveň je také důležitá. To jsou tedy cíle pro Evropský semestr 2016. Co to znamená konkrétně? Když jsme přinesli roční analýzu růstu na rok 2016, tak jsme zveřejnili další dokument, který není oficiální dokument, je to spíše náš pracovní dokument eh, pro služby komise. Jsou to vlastně informační listy o konkrétních jednotlivých členských státech, kde hovoříme o tom, jaké tam jsou konkrétní překážky tomu jsme došli na základě rozhovoru s členskými státy. Chtěli bychom tento dialog prohloubit a využít eh, hloubkovou analýzu, abychom přinesli ještě další, eh, možná lepší fakta. V únoru bude komise zveřejňovat zprávy o jednotlivých zemích a jak víte, tak právě tyto zprávy jsou dalším krokem pro evropský semestr, kterým potom budou doporučení pro jednotlivá země. Já samozřejmě nejsem v pozici, abych vám teď řekla, na co se budou soustředit ta doporučení pro jednotlivé země. Víte, že pan předseda Juncker nebo pan místopředseda Dombrovský a další komisaři na tom právě pracují. A minulý rok se rozhodli, že ta doporučení pro jednotlivá země budou eh, zjednodušena a že pro každý členský stát jich bude zveřejněno nebo jich bude mm, připraveno méně. To ale neznamená, že evropský semestr se má nějak omezovat. Evropský semestr je mnohem širší proces, je to Um, komplexní, široký proces založený na analýze a otázka jednotného trhu, který vychází, která vychází také z strategie jednotného trhu, bude zcela určitě tématem, které se objeví v našich diskusích. Takže ze strany komise opravdu vidíme silnou vazbu mezi strategií jednotného trhu, mezi zprávou jednotného trhu a mezi evropským semestrem. Na základě těchto analýz potom ještě přineseme v únoru e, další analýzy pro jednotlivé země. Doporučíme jednotlivým zemím, co tam má být učiněno. Také e, doufáme, že na základě dalších analýz komise připraví, pardon, e, na základě těchto doporučení, doporučení bude moci pracovat i tento výbor. Budete si moci vybrat některé věci, které jsou pro vás speciálně důležité. Takže my teď schromažďujeme fakta, informace v rámci evropského semestru a jsou to mm, informace, které třeba ještě nejsou plně využity. Domníváme se, že právě třeba tato vaše zpráva má také dobrý potenciál je důležité prosazovat strategii jednotného trhu v celé Evropě a posilovat dialog s členskými státy. Těšíme se také na spolupráci s vaším výborem na této práci. To je z mé strany zatím vše a těším se na diskusi. Ano, děkuji. Ještě než dám slovo zpět zpravodajce, tak se si zeptat, zda se k tomu chce ještě vyjádřit někdo, kdo s poslanou paní Gebhardt. Flupa. Chci se omluvit. Můj let byl spožděný, proto jsem nemohla dorazit včas. Domnívám se, že tato celá práce týkající se evropského semestru, kterou už provozujeme léta, přiznávám, celá řada analýz, informací, doporučení, ale co je z toho nakonec? A musím tedy upřímně říci, že prostě já potom v určitém bodě už vůbec nemám chuť se tím zaobírat, když vidím, že se tady pořád hodně mluví, je tady samé blabla i ve členských státech, ale vůbec nic se nerealizuje v této oblasti. A proto velice dobře chápu, že mnoho lidí, občanek a občanů si mezi tím kladou otázku, k čemu nám ta Evropská unie vlastně je, kam nás vede a myslím si, a tady Catherine stále um, se do toho správně trefila, um, museli bychom, měli bychom vypracovat silné analýzy, nejenom říkat, co je, ale co by se mělo stát, abychom mm, měli úspěchy v Evropské unii, abychom generovali opravdový růst, aby se vytvořily prachy v členských státech abychom zase otevřeli nějaké perspektivy pro lidi, kteří jinak nemají vůbec žádnou šanci. A myslím si, že to je nesmírně důležitá věc a tady právě náš trh pro vnitřní trh musí něco nabídnout. A to je druhý aspekt, který mě taky vadí i tady v Evropském parlamentu. Že zcela zjevně, no, já nechci tedy vylučovat žádnou frakci, ale význam tohoto vnitřního trhu vůbec není ještě respektován, uznávám tak, jak by měl. Přece se nejedná jenom o peníze, nejedná se jenom o finance, jedná se přece o to, jakým způsobem ten vnitřní trh bude eh, vybaven, jak jaký základ tady máme? Dopracujeme se ke společnému základu, nebo si každý stát bude postupovat podle vlastního gusta? No tak nakonec stejně nebudeme mít žádnou evropskou odpověď na otázky, které souvisejí s tou naléhavou problematikou nezaměstnanosti a s tím, jakou Unii vlastně chceme mít do budoucna. Myslím si, že tady tedy musíme hodně udělat co do profilu e, i našeho výboru ale myslím, že Catherine Style je výborná a že s ní budeme mít šance pokročit dál. Díky. We're definitely developing a very strong profile for... Ano, ano, takže opravdu myslím si, že jsme sice menším výborem, ale v této věci hovoříme velice silně, takže nyní dávám slovo zpět zpravodajce. Ano, zcela jistě Eh, zdůrazňujeme, že eh, nás zajímá to, co je v centru Evropské unie, to znamená, jak funguje jednotný trh. Chtěl bych se tedy vyjádřit k tomu, co se zaznělo. Je důležité využít strategii pro digitální trh. Neznamená, myslím si, že je důležité říci, že nyní se pouze 17 investic v oblasti IKT vynakládá na výzkum a vývoj. Je důležité, tak k tomu jsem se tady chtěla vyjádřit, opravdu je důležité, abychom investovali do IKT, pokud chceme využít digitální sféru a digitální trh. Pak eh, pan Setfeld zdůrazňoval, důležitost odstraňování překážek, také jste hovořil třeba o těch profesích. Je skutečně zásadní, aby lidé s určitou kvalifikací měli vo, možnost volného pohybu a mohli využít svou, mohli um, zužitkovat svou kvalifikaci. Paní kvality, vy jste říkala, že tedy zastupujete pana Gouga. Uh, Hovořila jste o digitalizaci, to je opravdu zásadní, souvisí to i s tím, co říkal pan Dalton. E, trošku zdůrazňujete každý jinou věc a také pan Durant také zdůrazňoval důležitost oběhového hospodářství. Všechno je propojeno se vším. Snažíme se získat jako jakýsi přehled, jak vlastně ten jednotný trh funguje, ale je tam celá řada různých vzájemných propojení, což, je také, e, což má také velký význam. A vy jste hovořila o tom trojuhelníku fiskální politika, investice, strukturální reformy. To jsou všechno velice důležité body. A pak ještě paní Gebhardt se vyjádřila ke konci, eh, říkala, že chceme, aby, abychom viděli, že to nakonec funguje dobře, že to má nějaký výsledek. Myslím si, že musíme tím posílit evropský semestr. Jak říkal pan Šváb, je tam celá řada věcí, eh, které je důležité nakombinovat a všechny zdůrazňují, jak je důležitý jednotný trh. Mm, tím se zase dostávám k tomu, co říkala paní Gebhardt, takže měli bychom už přestat mluvit a začít konat. Myslím si, že ještě celá řada těch věcí bude potom předložena ve formě pozměňovacích návrhů. Zítra máme schůzku stínových zpravodajů, budeme Eh, dále pokračovat. 16. prosince je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 25. první budeme hlasovat a zároveň je to vlastně svátek eh, eh, skotského básníka Brnce, takže jsem velice ráda, že zrovna na ten den to všechno vyšlo, takže si určitě možná to oslavíme whisky a haggis. Ano, Myslím si, že mezi řádky zaznělo, že i vy sama chcete předložit některé pozměňovací návrhy, abyste vlastně um, mohla využít ten prostor, který máte v těch pozměňovacích návrzích, když ho nemáte dost v tom samotném textu. Ehm, myslím si, že ještě v, tom, v té fázi předkládání pozměňovacích návrhů budete určitě dobře spolupracovat s ostatními. Děkuji. Myslím si, že jsme tento bod skončili o trochu rychleji, než eh, jak bylo v plánu. Navrhuji tedy, abychom si dali desetidenní, eh, pardon, desetiminutovou přestávku. Takže začneme v 16.20. Takže v 16.20 začneme. Pokud by se komise ještě nechtěla vyjádřit nikoli. So the commission um, is here, but the... Komise je zde, ale ještě eh, příslušná osoba za komisi, která má přednést tu prezentaci s takže ještě chvilku počkáme.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 I'm not going to start without the commission present. If the commission... Nemůžeme začít, pokud zde není zástupce nebo zástupkyně komise, říká paní předsedkyně. Ladies and gentlemen, there are over 20 members of the... Vážené dámy, vážení pánové, je zde více než dvacet poslanců z různých zemí, zástupce generálního ředitelky za komisi jste měl být. Teď mi někdo řekl, že už je na cestě, takže možná bychom mohli požádat někoho jiného z komise, ale vzhledem k tomu, jak velký význam přepisují poslanci této věci, protože opravdu jich je dnes hodně přítomno, tak si myslím, že bychom měli počkat na generálního ředitela. Je tam nějaký vážný problém, proč jste um, ehm, zástupce komise zatím není? Máme, máme tady ještě počkat, protože před deseti minutami nám řekli, že tady bude za dvě minuty, takže máme třeba počkat ještě pět minut, takže počkáme ještě pět minut. Um, takže dámy a pánové, já jsem hovořila se eh, s koordinátoři, kteří zastupují většinu v parlamentu. A teď přejdeme k dalšímu bodu programu, poněvadž by rádi si vyslechli od eh, eh, vyššího úředníka z komise tyto informace, který byl takto pozván pro tento účel, takže přejdeme, vyměníme to za jiný bod, pokud souhlasíte. A Hm, není tady ještě. So we will continue to wait. Budeme čekat? Budeme čekat dál. Is, is taking a seat? Um, so we're going to move on. Dobře, takže přejdeme k bodu číslu 7 programu, což je prezentace komise o návrhu směrnice o e, kontrole nabývání a držení zbraní, takzvaná směrnice o zbraních právě, k nám dorazil generální, náměstek generálního ředitele komis, komise Mandelson. Vítejte. A vždycky, pokud to uh, uh, jde, takže my vždycky chceme, aby se dodržovaly časy, protože k tomu podle toho se přizpůsobují členové výboru. Jenom, abyste věděli, od roku 1991 máme legislativu upravující Eh, zbraně a byla revidována naším výborem v roce 2008. Jeden z mých předchůdců byl střídavým zpravodajem a tato revize zahrnovala i prováděcí nařízení, jak zajistit, že zbraně, střelné zbraně jsou řádně deaktivovány, tam, kde je deaktivace požadována. A bohužel, bohužel, toto prováděcí nařízení trvalo tak strašně dlouho, ale nakonec došlo ke schodě, pokud jsem byla dobře informována před krátkou dobou. Zároveň komise předložila tento návrh a jakmile jsem o tom slyšela, tak jsem požádala komisi, aby přišla do výboru pro vnitřní trh a prezentovala co nejdříve tento návrh. Víme, že tento návrh obsahuje eh, eh, i tedy eh, o ustanovení o eh, označování z vysledovatelnosti deaktivovaných zbraní, výměny informací tam jsou upraveny také. Také vím, že i mnoho, mnoho eh, občanů je velice zdekliděno, chtěli by znát detailní úpravu. Vím, že to je že zde existuje obrovský zájem o tento návrh a poněvadž jsme vysíláni do veřejnosti, tak bych chtěla připomenout, že je to role výboru a Eh, parlamentu, aby předkládali pozměňovací návrhy. To je to, co děláme vždy, když se zabýváme nějakou legislativou, takže ten, eh, žádný návrh komise není finální, dokud nejsou předloženy a odhlasovány pozměňovací návrhy. A právě potom vždycky se snažíme zaplnit různá vakuum, která tam existuje a zároveň každá nová legislativa musí opět eh, i bojovat proti nelegálním zbraním a terorismu. A minulý týden, pokud se nemýlím, komise předložila další návrh, který se právě zabývá nezákonnými zbraněmi. Nyní dám slovo panu Delsarovi, aby představil, pan Delso, aby představil tento návrh a já vím, že, že je tady hodně členů, kteří mají velký zájem a e, já začnu tedy zapisovat si Eh, tedy vytvářet eh, pozdělací eh, seznam a nejprve začneme koordinátory. Já se omluvám, paní předsedkyně, za spoždění. A doufám, že se to nikdy nestane již, protože vím, že to je nepřijatelné, takže za to se chci omluvit předem. Nemusím vysvětlovat kontext vy víte, ten kontext znáte, víte, že to je velice citlivá oblast, nemusím to asi vysvětlovat, určitě chápete dobře ten kontext, proč jsme a co jsme jak udělali. Tak, aby bylo teď jasno. S naším návrhem my nechceme vyřešit veškerou problematiku týkající se zbraní. My se v tomto návrhu nezaměřujeme na nelegální obchodování se zbraněmi, jak asi dobře víte možná i naše bezpečnostní agenda, kterou komise přijala 2. prosince, eh, se snaží reagovat na velký problém nezákonně držených zbraní, ale toto není účel dnešní diskuze, eh, i když samozřejmě to je téma velice důležité. Opatření, která zde navrhujeme, ta se opírají o tři studie, které zrealizovali konzultanti. My jsme předložili zprávu, komisi, zprávu komise, která byla předložena Evropskému parlamentu i radě. A v této zprávě předkládáme hodnocení implementace směrnice o střelných zbraních. A také i musím tedy poděkovat eh, i eh, za odsouhlasení mm, návrhu o malých zbraních, což je důležité pro technické know-how. A jaké jsou ty mm, změny? Pět velkých změn, které zavádíme ve směrnici za prvé. První změna, ta se týká kategorií zbraní, střelných zbraní. Jasně, aby to řekl jasně, na rozdíl mm, od toho, co jsem někde viděl na internetu nebo jsem se dočetl někde, eh, eh, nechceme nechceme Regardu semi od bol automatické zbraně pro užití občanů. My pouze chceme zakázat dva typy zbraní, které mm, jsou potenciálně nebezpečné, tedy zakazujeme pouze dva typy zbraní. Za prvé automatické zbraně, eh, které byly transformovány do poloautomatických zbraní a které samozřejmě by, by se mohly opět změnit na automatické zbraně tak tady také chceme samozřejmě ty poloautomatické střelné zbraně pro civilní užití, to nám, o to nám tady jde. To jsou ty zbraně, které mají automaty, například mm, poloautomatické kalašníkovy. Ale, eh, abych to řekl jasně, podle stávající směrnice existuje šest dalších typů poloautomatických střelných zbraní, které Eh, se nemění naším návrhem a které soukromé osoby mohou si pořizovat a všem na základě licence povolení. Tak abych to řekl jasně. Druhý aspekt, který je také důležitý v našem návrhu, a to je, že signální zbraně a ty různé poplašné zbraně. Takže tyto poplašné zbraně ty také budou spadat pod směrnici, ale tam, eh, jak si to bude zjednodušená procedura, pouze se budou nahlašovat. A kromě toho eh, navrhujeme, aby komise přijala technické specifikace, aby tyto zbraně se nemohly transformovat eh, na střelné zbraně. Takže první soubor změn se týká kategorií střelných zbraní. Druhý prvek v našem návrhu, ten se týká deaktivovaných střelných zbraní v kontextu stávající směrnice eh, deaktivované zbraně se nepovažují za střelné zbraně, ale jsou pouze kusem kovu. Což znamená, že vlastně jakákoliv soukromá osoba může si koupit takzvaný kus kovu bez nějakého nahlášení a ty potom můžou obíhat kdekoliv v Evropě. Ale Nedávné teroristické útoky nám prokázaly, že některé deaktivované zbraně mohou být reaktivovány a použity teroristy. Takže nařízení komise o deaktivaci, které bylo přijato 18. listopadu, tak te, e, zavádí striktnější ustanovení, které má omezit riziko reaktivace zbraně. Ale toto riziko nelze zcela vyloučit. A právě proto mm, v tom návrhu, který předkládáme, navrhujeme, abychom zakázali pořizování těch nejvíce nebezpečných zbraní i poté, co byly deaktivovány. Mm, to se týká takzvané kategorie A, aby to bylo jasné, automatické alkášnikovy, takový příklad, které byly deaktivovány, tak ty budou nyní podléhat směrnice. Směrnici, alespoň to je náš návrh. Teď pokud jde ostatní kategorie střelných zbraní, takže ty, které nespadají pod kategorii A, tak deaktivované zbraně by si mohly pořizovat soukromé osoby, ale my navrhujeme, aby tyto zbraně podléhaly eh, pro, eh, prohlášení. Ta osoba musí je nahlásit. Nechceme samozřejmě vytvářet nějakou zbytečnou administrativní zátěž, ale Chceme, aby policie mohla eh, potom vystupovat původ té zbraně, pokud byla použita v trestné činnosti. Třetí aspekt návrhu. Použití internetu. Internet nyní se hodně používá okromými osobami pro pořizování a prodej veškerých typů zboží, služeb, včetně zbraní, střelných zbraní. A víme, že prodej zbraní přes internet je daleko mm, obtížnější pro účely kontroly a bude to ještě horší do budoucna. Ale víme i, že tento kanál může být snadno používán, respektive zneužíván teroristy, kteří si tam mohou takto pořídit zbraně a mohou takto získat zcela nelegální zbraně, především z vojenského arzenálu. Můj kolega zažil zkušenost, trvalo mu to pět minut, v podstatě na internetu nalézt a mohl si koupit takový soubor eh, eh, takový zbraně, zbraně poloautomatické, která hned díky těm komponentům se mohla změnit na automatickou. My si myslíme, že tady je velké riziko pro občany. Proto v zásadě, co zde navrhujeme, je zakázat pořizování střelných zbraní přes internet. Soukromé osoby tak nebudou moci si zbraně pořizovat. To neznamená, že soukromá osoba nebude mít možnost dovést si zbraň z jiného členského státu, ale to prostřednictvím autorizovaných dílerů a obchodníků se zbraněmi. Čtvrtá věc, tedy eh, obchodníci a sběratelé. Prozatím obchodníci a sběratelé nepodléhají této stávající směrnici na rozdíl od dílerů. Ale my nechceme tady opět vytvářet zbytečné problémy pro ty, mm, tedy zprostředkovatele, broukry a e, sběratele, ale měli by mm, tedy podlehat směrnici. To znamená, že by nemohli si pořizovat zbraně, ale budou muset si požádat o povolení za stejných podmínek jako jaký, jakákoliv jiná soukromá osoba. A nakonec výměna informací mezi členskými státy. nedávné teroristické útoky ukázaly, jak je důležité, aby si členské státy vyměňovaly informace o mm, licencích, povoleních, která byla vydána soukromým osobách a o charakteristických rysech těch eh, zbraní. Prozatím tyto informace jsou k dispozici pouze na národních úrovních chceme, eh, aby zde docházelo ke výměně informací mezi členskými státy, protože máme za to, že to je velice důležité. Asi v této fázi bych zastavil, abyste měli možnost zareagovat a ještě jednou se omlouvám za spoždění a že jsem zde nebyl včas na diskuzi. Takže první kolo bude prostor pro koordinátory a teprve potom budeme moci klást otázky a potom požádám komise, aby na tyto otázky zareagovala. No? Takže Evelyn. Děkuji. Děkuji za to, že nám ještě jednou vysvětlujete, eh, co navrhuje Evropská komise. Je to také velice důležité, protože zcela zjevně v síti v současné době existuje opravdová kampaň a proto je dobré, eh, když se do toho dá tak trochu klidu, protože ne všechno, co se tam dá číst a v těch mnoha e-mailech, které mezi tím dostáváme, není v souladu s tím, co navrhuje Evropská komise. To tedy za prvé. Za druhé, Evropská komise navrhuje, to znamená, že to zdaleka není zákon. Musí to být schváleno parlamentem a radou ministrů. A návrhy, které právě vysvětlila komise, jsou podle mého názoru Dobré, ubírají se správným směrem, ale mám tady ještě potřebu dalších informací. Ráda bych věděla, u toho druhého bodu, to jsou ty alarmující a signální, poplašné a signální zbraně, ty mohou být opatřeny jednoduchou deklarací, jednotlu, jednoduchým prohlášením. To jsem nepochopila. Kdo musí jaký druh prohlášení dát kam a kde, co zatím vězí, to jsem teda nepochopila. Ráda bych se to dověděla. A pak vyjasnění otázky nákupy online. Řekl jste na začátku, že se nejedná o nelegální obchod se zbraněmi a pak ve čtvrtém bodě, o kterém eh, jste hovořil, jste najednou zase hovořil o nelegálním obchodu se zbraněmi. Ne, není to legální, to je mi jasné, ale co ta definice? Kdo legálně smí prodávat zbraně na internetu. No to jsem tedy nepochopila. Nejdřív jsem v těch prvních větách, které jste řekl, pochopila to, že jenom obchodníci, žádní soukromníci, ale v té poslední vedlejší větě jsem pochopila, že přece jenom ti, co zbraně sbírají, by k tomu mohli patřit. No, za jakých předpokladů? by najednou nebyli sběratelé, soukromníci, ale obchodníci. To je tedy otázka, eh, která potřebuje své vyjasnění. A další bod, o kterém jste se zmínila, sice výměna informací mezi členskými státy, No, k tomu už jsme vedli v roce 2008 diskuse, když se dělala poslední revize, že členské státy ty nebyly vůbec ochotné pohnout se tímto směrem. Myslíte si, že teď v aktuální situaci by tady mohlo být větší pochopení ze strany členských států? A děkuji. Myslím si, že je nutno vyměňovat si přeshraničně informace o tom, kolik zbraní, jaké zbraně, jaký druh zbraní, kdo je smí kupovat, kdo je smí prodávat, eh, protože pravidla eh, v různých členských státech jsou jiná, protože mají každý svou jinou legislativu, ale myslím si, že toto je nesmírně důležitý bod. Už jste o tom hovořili s členskými státy a budou oni ochotny tentokrát udělat tento krok, který považuji za tak nesmírně důležitý. Dobře. Jenom abychom to vyjasnili já nejprve dám prostor koordinátorům a Andreas to není, nevím, jestli lidovci někoho určili, jestli ne, tak teď je na řadě Dan. Děkuji, Vicky. Jak už jsem řekl, toto je nesmírně závažné téma. Absolutně potřebujeme silnou legislativu v oblasti zbraní. Máme tady dodavatelské řetězce, které jsou panevropské a také mezi členskými státy. Ale eh, musíme mít možnost prosazovat právo, ale náš problém jsou nelegální zbraně. A to jsou ty, které se využívají při teroristických útocích takže spíš genere obecné otázky na komisi. Za prvé, co se týče zákazu a deaktivace zbraní. Sta tisíce jich cirkuluje a není to nikde evidováno. Jak to uděláte? Eh, co pak chcete potom zmapovat eh, všechny ty podzemní organizace a eh, přimět lidi, aby se jich zbavili? To tedy by mě zajímalo, co tady chcete dělat. Deaktivice zbraní. Už z definice nemůže být používána v okamžiku, kdy je deaktivujete, tak se to stane nelegální. A myslím si, že lidi, kteří budou hledat zbraně, tak budou hledat jiné prostředky. To znamená, máte nějaká specifická čísla, co se týče počtu zločinů, kde se užívaly deaktivované zbraně? To jistě může používat i celá řada průmyslových odvětví. Jak se, a co bude s muzeí, eh, která tyto deaktivované zbraně ukazují. Filmový průmysl, školící průmysl, eh, všechna tato odvětví, která s tím souvisejí, jaký dopad to bude mít na ně. A co se týče zákazu internetového prodeje, eh, zaprvé, protože všichni víme, eh, na internetu se snažíme nastartovat digitální vnitřní trh, ale je tady celá řada snah ale my tam nemůžeme moc zasahovat. Tak bude mít váš zákaz vůbec nějaký dopad a bude to založeno na právním základě, tak aby lidi potom legálně si mohli kupovat zbraně, když získají licence. My máme takové kontroly v Británii. Můžete si koupit zbraň, ale jenom když tomu dostanete licenci a to musí podlehnout předešlé kontrole. Takže z našeho pohledu ano, je tady mít registrované nelegální vlastníky, pojďme se do toho problému pustit, ale nezhoršujme to. Ve Spojeném království jsme měli velice obtížnou zkušenost v tomto ohledu a domnívám se, že teď máme dobrá proporcionální pravidla a já si myslím, že ten postup, který zvolila komise, by mohl tak trochu podkopat kroky, které my už jsme uskutečnili. Děkuji. Dítra? I would like to thank... Děkuji, já bych chtěla poděkovat eh, paní předsedkyni komisi za tuto prezentaci. Souhlasím s tím, že toto je oblast, kde Evropská unie by měla konat. Ano, jsem přesvědčena, že obchod a distribuce zbraní, zejména těch eh, znehodnocených, deaktivovaných, musí být lépe kontrolována a také lépe evidována. Je, může to být jedna z oblastí, kde by měl být dobře fungující jednotný trh a kde zatím není, bohužel. Každý si může na internetu koupit deaktivovanou zbraň nebo z jiného členského státu a může si vlastně na základě těch deaktivovaných zbraní vytvořit aktivní zbraň, jak už jste sám řekli. Stačí k tomu pouze základní mechanické znalosti. A pokud se to ještě nakombinuje s černým trhem nebo se, ze zbraní, které zbyly z balkánských konfliktů, tak eh, to eh, zůstává problémem, stejně jako to bylo eh, v souvislosti s pařížskými atentáty. Je důležité, aby byly vymáhána stávající legislativa a aby také byly odstraněny veškeré právní lakony. Musíme trvat na tom, aby zde byly minimální standardy pro znehodnocení zbraní, aby byly stanoveny tyto limity a aby byly také zejména dodrženy v praxi. Z toho důvodu vítám nařízení, které představila a schválila komise. Nicméně musíme velice obezřetně sledovat, co je účelem, co je v, mm, v tomto nařízení a co má být hlavním cílem. Pokud chceme zabránit nelegálnímu obchodování se zbraněmi, nesmíme jaksi neumyslně potrestat naše občany, kteří legálně vlastní zbraň třeba pro lov nebo pro sport a nebo pro sebeobranu. Nesmíme také oslabit dobře fungující legislativu, která je v některých členských státech. Je to, jsou to zákony, které musí mm, být, které musí eh, fungovat, jinak by tato nařízení neplnilo svůj původní cíl. Myslím si, že musíme velice přesně eh, všechno formulovat v tomto nařízení, aby tam nedocházelo k žádným nesprávným interpretacím. Tento text komise ještě musí být eh, vypilován. Jak již eh, řekli předřečníci, já jsem také obdržela stovky e-mailů od českých občanů a postarám se o to, abych všechny obavy českých občanů vzala v úvahu. Eh, jak co nejlépe chránit eh, společnou obranu, ale zároveň také musíme chránit um, svobodu jednotlivých občanů. V tomto kontextu bych ještě chtěla požádat komisi, aby byla jasně a aby byla jasná a aby jasně vysvětlila zákaz poloautomatických zbraní. Hovořil jste o tom, ale jak to třeba bude s tou kategorií loveckých a sportovních zbraní? Dotkne se jich také tento zákaz? Myslím si, že všichni naši občané by chtěli znát podrobnosti tohoto návrhu, abychom o tom také mohli podrobněji hovořit po té, co budeme znát jasnější a um, srozumitelnější odpovědi komise. Děkuji nyní Pascal Durand. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám někdy pocit, že my posloucháme naše občany u některých témat a u některých, které jsou možná mírovně, míru milovnější nikoliv. To lituji tedy toho, ale takže to propojit eh, držení zbraně a volný prodej zbraní, propojit to s bezpečností, to je mýtus. Stačí se podívat na Spojené státy a tam zjistíme, že země, kde prodej zbraní je nejliberálnější, je země, kde máme více než 32 tisíc 32 tisíc mrtvých ročně právě kvůli střelným zbraním. 32 tisíc, opakuji. A stejná, a ve Francii je to 375 eh, eh, ročně eh, lidí je zastřeleno a Francie vůbec není, jak bych řekl, exemplární země. Japonsko je tam lépe. Jenom jednoduše, já si myslím, že nelze e, řešit podobné téma a e, pouze z kontextu čisté svobody a podle běžných pravidel e, v obchodě či e, v normální legislativě. Já chápu, že jsou zde myslivci a dokonce i tento víkend u nás byl zabit jeden eh, běžec, protože ho zabil, zastřelil, ne, byla to nehoda, samozřejmě zastřelil ho myslivec ve Francii, ale jsou zde určitě potom sportovní střelci, ano, ale mm, to nemůže být důvod, abychom neregulovali prodej zbraní. To velice dobře komise zde řekla. My zde máme velký problém a stačí ten, kdo tedy jednou měl v ruce zbraň, tak ví. Já jsem také měl v ruce poloautomatické zbraně a vím, že e, tam je dost velký potenciál je změnit v automatické zbraně a to může e, potom e, vést k riziku jaksi masového zabíjení. Já zde chci poděkovat za práci, kterou jste udělali. Je to dobrý pokrok podle mě a v podstatě to se plánovalo, protože se plánovalo, že musíme revidovat návrh nebo legislativu z roku 2008, ale bohužel teď to zapadlo do kontextu zcela dramatického, ale nemůžeme všechno směšovat jen tak. Ještě bych chtěl vědět, jak je postoj komise. Tam jsou urči, tady jsou určité státy v Evropské unii, které mají dvě kategorie zbraní. Zakázané zbraně a zbraně, které podlehají povolení. Toto schéma je docela jednoduché. Pořád se mluví o better regulation, že chceme mít legislativu, které, kterou všichni pochopí. A možná tady máme příležitost věci zjednodušit já nevím, těch 7-8 kategorií, to je strašně komplikované, to nikdo nepochopí, a, mm, aspoň pro lajka. Takže proč eh, mm, se komise nesnaží o nějaký systém třeba dvojího povolení nebo zákazu? A ještě bych chtěl také vědět, poněvadž já jsem slyšel, že je třeba vyslechnout občany, kteří údajně tedy nás zaplavují maily, tak bych chtěl vědět, jaké jsou ty nevládní organizace nebo združení, která, se kterými jednala komise, které vyslechla v této věci. Já znám lobby, zbrojařské lobby, lobby, tak bych chtěl vědět, zda existují další lobby nebo asociace různé a podobně. zda jste s nimi také mluvili. To jsou dvě mm, otázky, přímé otázky na komisi. Děkuji. Mr. Ivaskovič, Pan Ivaskovič za AFDD e prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já nevím, pokud jsem to dobře pochopil, text návrhu se zaměřuje na zákaz držení poloautomatických střelných zbraní. Ty poloautomatické zbraně jsou vlastně podobné jako ty automatické zbraně. Ehm, poloautomatické zbraně lze přeměnit v automatické zbraně a znamená to, že lidem by se mělo zabránit to, aby vůbec měli přístup, aby mohli vlastnit, aby mohli držet poloautomatické zbraně. Mě by zajímalo, Jak to tedy bude? Bude docházet k nějakým, vlastně k tomu, že budeme konfiskovat zbraně tisícům Evropanů? Ti, kteří je tedy vlastní, Nemůžeme přece pouze argumentovat pouze tím, že chceme zaručit bezpečnost. To není argument pro všechno. Tak to je jedna věc. A ještě mám druhou otázku. Chtěl bych se zeptat, ta odůvodnění pozměnit tuto směrnici, které hovoří o teroristických útocích, není chybou, nebo není to, není to omyl, protože Legislativa, kterou chceme změnit, bude mít spíše dopad na občany, kteří dodržují zákony. Ne, nebude to platit na teroristy. Takže vlastně ti, kteří dodržují zákon, ti budou mít omezenější přístup ke střelným zbraním. Andreas Schwab, chcete se vyjádřit? Ano, paní předsedkyně, mi to velice líto. Eh, vzhledem k pozdějšímu příchodu zástupce komise eh, jsem se musela ještě narychlo stavit v kanceláři. Myslím si, že musíme ozřejmit, že samozřejmě máme i tady v parlamentu velký zájem na tom, aby mohly být pouze legálně drženy zbraně, aby to podléhalo postupům, aby ta pravidla byla vybavena takovým způsobem, bylo možno zabezpečit, že se předejde eh, incidentům, které se bohužel staly v oblasti, ze níž pocházím já. Eh, myslím si, že podstatný bod pro celou řadu myslivců a sportovních střelců spočívalo v tom, že Evropská komise k logice eh, těchto ustanovení o zbraních chtěla sice přispět, ale bylo to v atmosféře takové, že tisk dostatečně nevys vysvětlil, proč je to nutné. Podle mého názoru pojednání této směrnice bylo už dlouho plánováno. Eh, tady v Evropském parlamentu si myslí pouze málo lidí, že zbraně, o které se jedná, eh, o které se jedná u těch myslivců a tak dále, eh, jsou zbraně, kterými nás ohrožují teroristé. A proto je důležité, aby komise naprosto jasně dnes řekla, co zamýšlí svým návrhem. A pak ta otázka to už zazněla. Eh, co se týče sportovních střelců a myslivců, kteří právně leg, legitimně získávají své zbraně a také je správně držejí jaksi pod zámkem, to by nám komise měla vysvětlit a jistě by to uklidnilo celou řadu občanů, sportovních střelců a myslivců, kteří se na nás obracejí. Děkuji. Děkuji. Tak já teď přečtu, kde je všechno na seznamu. Mrs. Bussard, Olskog, Shenalova, Obermeyer, Aloha Aho, Schwenfield, Dante, Karas, Metzola a myself. So those... Všichni a já. A pardon, tady ještě jedna přihláška, takže vy jste první. Um, so we have quite a lot of speakers. Máme tady celou řadu řečníků. Uh, proto možná dojde ke spoždění pojednávání dalšího bodu a za to se už předem omlouvám, ale e, toto je velmi důležité. Takže prosím vás, snažte se být struční, pan Tarabela. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za prezentaci komise, která se týká skutečně toho účelu, kterým bychom se dneska měli zaobírat, a to je hon na ilegální zbraně a zakazovat poloautomatické zbraně v Evropě a ukončit tu snahu měnit deaktivované zbraně zase ve zbraně, které útočí na veřejnost. Ale ten návrh výboru Libe se bude týkat nelegálního obchodu zbraní a tam je třeba věnovat tomu maximální pozornost, protože dnes máme země, kde jsou velice protichudná práva. V Belgii například Eh, mohou být zbraně nelegálně prodávány Kalašnikovi, co já vím, v zadním sálu kavárny za poměrně málo peněz. Tam leží ten problém. A co se týče harmonizace pravidel eh, v oblasti střelných zbraní, aby se zabránilo sériovým vrahům tak dále, eh, potřebujeme vystopovatelnost zbraní, jejich zaregistrování, aby mohly být tyto střelné zbraně neutralizovány. To je všechno nesmírně důležité, ale k harmonizaci první otázka na komisi. Dobře harmonizace ve směrnici. Proč směrnicí, proč ne nařízením? Moje zkušenost mi ukazuje, že s 28 členskými státy, když se harmonizuje na základě směrnice, vždycky se dojde ke kompromisům, kde se praví member states may a nikoli všel. To znamená, že to je vždycky částečná harmonizace, proč bychom neměli postupovat jednotně. A za druhé, máme tady celý sektor s sportovních střelců anebo myslivců, kteří, kterých by se to zjevně nemělo týkat. Samozřejmě za eh, podmínky, že tady budou existovat, bez, že to bude existovat bezpečnostní legislativa, která už je na poměrně vysoké úrovni v členských státech. Samozřejmě sportovní střelci a myslivci by se neměli stát kolaterálními oběťmi legitimního mm, ustanovení pro zvýšení bezpečnosti občanů. Děkuji vám. Další řečník. Děkuji ti, Vicky. Děkuji mnohokrát komisi. over, um, ehm, over het voorstel krijgt. Dus het is duidelijk dat, uh, dat er weinig, nog niet veel duidelijkheid is. Získali jsme tento návrh komise. A já souhlasím s tím, to tu <clears throat> zaznělo, <clears throat> že v oblasti sportovních zbraní by tady nemělo dojít k žádné regulaci, ale ti, co už zbraně mají a mají je legálně, jako například myslivci. Otázka na komisi. Neobává se komise, že tady chybí definice poloautomatických zbraní? Mohlo by se to eventuálně týkat i těch myslivců a sportovních střelců a jejich spolků. Ti mají obavy, že se jich to týkat bude. Jinak řečeno, tyto osoby které mají zbraně a získali je legální formou, nakonec zaplatí za to, co se tady děje ilegálně. A potom hovoří, hovoří se tady o školení, o různých trénincích pro um, udělování různých certifikací, ale Jaký pohled eh, vidí komise v těchto možných opatřeních na základě, eh, aby se zabránilo tomu, že se tady získají prostě nelegálně kalašníkovi? Eh, koupě zbraní po internetu. Je tam vůbec nějaká legální možnost? Administrativní legislativa vlastně už tvrzuje, že tady dochází k takovým nákupům. Mě tedy zajímá, Zda si domníváte, že eh, tento nákup a prodej zbraní po internetu by představovali, představují určitou hrozbu. A já se tedy ptám, co se stane s legálními zbraněmi, které se objevují eh, ve specializovaných časopisech. Co se stane s těmito legálními zbraněmi? Eh, eh, a jak budou moci být například přidělovány myslivcům? Děkuji. Děkuji. Já jsem tady. A jako celá řada předřečníků i já si myslím, že samozřejmě my všichni chápeme, že musíme mít návrhy, musíme mít legislativu, která by zabránila nelegálnímu eh, obchodu se zbraněmi. Ale zároveň, a o tom to všechno je teď, je velice důležité dát tady stanovit určité meze, abychom prostě eh, nedospěli k tomu, že ne zločinečtí sportovní střelci a myslivci, kterých je hodně, ne, by nesměli používat poloautomatické zbraně pro jejich legální aktivity. Takže ještě jednou, můžete zopakovat, komise, jaké poloautomatické střelné zbraně chcete zakázat? To je tedy první otázka. Druhá otázka vy, jak jsem to tady pochopila, navrhujete, aby každých pět let se obnovovaly licence a můžete dostat novou pakliže e, jste nebyl zkontrolován každých, musíte být zkontrolován každých pět let nějakým doktorem. No to mi tedy zní jako velice závažná byrokracie a lékaři by neměli potom čas dělat jiné důležité věci, alespoň ve Švédsku, odkud já pocházím. E, jsou doktoři povinni podat policii zprávu, pakliže někdo k ním přijde a ze zdravotních důvodů by neměl vlastnit zbraň. A čili lékaři mají povinnost to oznamovat policii a to není každých pět let. Když máte před sebou nějakého chlapíka a vidíte, že má licenci a že tedy to si rozhodně nepřijete, aby měl zbraň, myslíme si, že to je dobré pravidlo, ale neměl by se vytvářet tohle ta byrokracie každých pět let, co jste uvedl, co to má za význam. No, tak to je asi všechno. Ale když jsem si poslechla eh, ten, toto vaše stanovisko, to nám neumožní vlastně e, takové akce, abychom našli teroristy, e, kteří způsobují velké obavy našim občanům. Děkuji quickly, we've got another nine. Ano, ještě si říci, že se přihlásilo dalších devět poslanců, takže každý má maximálně dvě minuty. Prosím, mluvte stručně, protože ten čas mm, možná vy, využijeme, ale nejpozději v 17.15 začneme eh, diskusi o alternativních řešeních sporů a pak vlastně se má ještě konat schůzka koordinátorů, která bude zkrácená. Do 18.30 bychom měli skončit eh, koordinátory, pokud jak se to přesune. Takže nejpozději 17.45 nyní paní Sehnalová, prosím. Já také bych chtěla poděkovat komisi za to, že přišla představit svůj návrh. Eh, já si myslím, že mm, přináší mm, některé opravdu potřebné bezpečnostní prvky a možnosti posílené spolupráce. Eh, zejména si myslím, že je potřeba ocenit výměnu informací v tom přeshraničním pohybu eh, zbraní, posílení dohledatelnosti a podobně a samozřejmě také jako řada kolegů dostávám mnoho, eh, podle mého názoru, relevantních podnětů od držitelů legálních zbraní, hlavně tedy z České republiky. A myslím si, že je zapotřebí v té debatě vnímat skutečnost, že opravdu existují různé formy regulace v různých státech a my bychom se měli eh, podívat zejména na ty země, kde existuje kvalitní legislativa, která funguje a kde zločiny eh, s legálními zbraněmi zeměmi prakticky neexistují. Myslím si, že je jasné, že pozornost by měla být věnována primárně boji proti nelegálním zbraním. A proto se musíme zaměřit na snížení jejich dostupnosti e, a jejich pronikání do Evropské unie, ale jak komise řekla v první větě, e, na toto se tento návrh e, nevztahuje. Myslím si, a bylo to taky mnoha kolegy řečeno, že se musíme vyvarovat toho, abychom, ať ač vedení dobrými úmysly eh, nepotrestali legální držitele eh, zbraní protože ten zvýšený tlak na bezproblémové legální držitele eh, zbraní může vést k vytlačení těchto legálních zbraní na nelegální trh což by v konečném důsledku bylo právě proti záměru revize této legislativy a představovalo by to naopak zvýšené bezpečnostní riziko. Já bych měla možná dva dotazy. E, jeden je podobný, který už tady položil kolega Dalton. To znamená, jestli má komise nějakou statistiku, kolik nebo jaké procento používání legálních e, versus nelegálních zbraní při trestných činech a ten druhý dotaz, eh, protože tady byla zmíněna analýza jednotlivých členských států a těchto eh, úprav eh, legislativy, nakolik jsou ty jednotlivé body vlastně kompatibilní s členskými nebo s národními úpravami ve členských státech a možná z vašeho pohledu, to znamená Uh, podle um, <laughs> um, nakolik uh, nebo která země podle vašeho názoru v, tom, v té efektivitě uh, je příkladná. Děkuji. Pan Obermeier, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně Děkuji komisi, že přece jenom nakonec přišla. Už 18. Eh, listopadu nám krátce sdělila své představy. No pro mě je to tak trošku matoucí a prosím, by to bylo objasněno. Dnes nám komise sdělila, že se nejedná o nelegální eh, obchod se zbraněmi a o čeho čo se se teda jedná. Dnes jste sám uvedl něko, některé případy ilegálního obchodu se zbraněmi, kterým chcete předej, které chcete zakázat vašim předpisem. Ale když hovoříte o tom, že deaktivované zbraně mají být opět nelegálně reaktivované, no tak to přece není nic legálního. Potom, když hovoříte o internetu, jak se tady nelegálně obchoduje s automatickými zbrameni, válečné zbraně, automatické zbraně, tak to je přece nelegálně. Já jsem tedy poměrně zmaten. Myslím si, že i při veškerých dobrých snahách bychom tady neměli vylet mm, dítě i s dítětem. E, v Evropě existují země jako například moje země Rakousko. My tady máme vysokou úroveň ochrany. Tady se e, registruje, pravidelně kontroluje, takže my nemusíme vynalezat nic nového v Evropě, ale vzít si prostě příklad z těch best practices kde byrokratizace, když říkáte prohlášení pro ty signální zbraně, No, tak kdo, komu? Eh, u nás potřebujete registraci při, mm, eh, eh, u mysliveckých zbraní, v tom případě to chápu, ale jinak nevím, jak si představujete, že nechcete postihnout ty nepravé, protože sami jste řekli, že by se to nemělo týkat sportovních střelců, no to mi musíte vysvětlit trochu blíž a nakonec mi není úplně jasné, Mm, eh, jak si montování zbraní je krásné, ale to je pouze zlomek těch, kteří takové zbraně používají. Když se dneska trošku informujete, tak vidíte, eh, že v centru eh, města zostanete za 500 nebo 1000 euro automatické válečné zbraně. To znamená, buďme opatrní s tím, abychom nediskriminovali ty nepravé a nevytvořili prostě tady díru, která umožní i nadále obchod nelegální. E, já chápu, že nechcete určité skupiny diskriminovat, ale proč tedy u partnerů jste nepřizvali při projednávání tohoto předpisu zběratele, e, sportovní střelce a myslivce, abyste jim to všechno vysvětlili? Děkuji. A teď další. Děkuji paní předsedkyně. Bohužel v tom návrhu komise jsou věci, které jsou takové spíše čistě ideologické a nepřispívají k lepšímu eh, fungování vnitřního trhu ani k lepší bezpečnosti a naopak negativně dopadnou na velkou část evropských občanů i podniků. Konkrétně hovořím o navrhovaném zákazu některých poloautomatických zbraní, který má vycházet z jejich eh, eh, podoby. Takže kdo, kdo řekne, že nějaká zbraň se příliš podobá poloautomatické nebo automatické zbrani? Tyto zbraně používají desetitisíce sportovních střelců v celé Evropě. A také třeba v některých zemích jsou to aktivní záložáci, kteří mají tyto, tyto zbraně. Uh, registrované poloautomatické zbraně se využívají velice zřídka, jak pro trestné činy a téměř nikdy pro teroristické činy. Nic neříká, že je to opravdu nějakou, nějakým nebezpečím. Navíc tyto poloautomatické zbraně, které se podobají třeba typu AK-47, jsou speciálně navrhované tak, aby nešly mm, nějakým způsobem eh, přeměnit v ty automatické zbraně. Problémem jsou zejména ty pašované nelegální zbraně, jako byly použity při teroristických útocích v Paříži. Jsou zde dobré nápady, například ta společná pravidla pro znehodnocení, pro deaktivaci zbraní, e, společné značení zbraní, sdílení informací. Myslím si, že v parlamentu panuje obecná schoda, že práva a občanské svobody občanů, kteří dodržují zákon, by neměla být omezována více než je nutné a že hrozba terorismem není možné být, eh, aby, aby se to stalo jakousi omluvou nebo vysvětlením tohoto nového zákazu. Rozhodně by to nenavýšilo důvěryhodnost ani komise, ani jiných evropských orgánů. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Adam Schenfield. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem přesvědčen, že co se týče střelných zbraní, které mohou být potenciálně nebezpečné, je nutná regulace. Ať už je, pokud je používají tedy, pokud, pokud bychom cílili na teroristy nebo zločince. Nicméně tato legislativa musí být racionální a obezřetná. Jinak se může stát, že toto nařízení bude kontraproduktivní. Mám pocit, že se dostáváme do obtížné situace. Došlo k některým negativním událostem a my na základě toho přicházíme s novou regulací. Ale ta nová regulace nebude mít žádný skutečný dopad. A to je přesně ta situace zde, protože ta nová legislativa je tak restriktivní, že omezí i možnosti na mm, trhu, na tom legálním trhu. Mm. Takže ten legální trh budeme omezovat, ale na tom nelegálním nebude mít ta legislativa, ne, vlastně nebude mít žádný dopad, protože tam na něho nedosáhne. Náš trh je uzavřený a bude to trh, kde budou působit různé zákazy, takže se může stát, že lidé kteří budou mít zájem o zbraň, nakonec budou muset do takové té šedé zóny. Chci se zeptat komise, zda provedla dostatečné vyhodnocení budoucích výsledků tohoto, eh, této právní úpravy. A zda komise ví, kolik lidí bude ovlivněno tímto novým návrhem. A také jací to budou držitelé zbraní, jaká to bude skupina, jakou vy, zda, zda máte také vyhodnocení, jak to dopadne na podniky a vůbec se zda komise ví, jakou hodnotu má ten balík produktů, o kterých hovoříme. Chci se zeptat, zda komise ví, jaký to může mít dopad, v jakých oblastech, eh, zda to také bude mít ekonomické a sociální dopady a tak dále. Děkuji, není paní Stein. Děkuji. Hovoříme o tom, že teroristé a zločinci využívají zbraně a že to je nebezpečné. Nedávno došlo k těm zvěrstvům v Paříži a víme už dlouho, že stávající legislativa z roku 2008 má své nedostatky. Myslím si, že zde se právě snažíme odstranit ty nedostatky, například lepší dohledatelnost, lepší označování, lepší výměna informací a je důležité, abychom opravdu odstraňovali ty nedostatky. První eh, můj eh, v odstavci 4.04 se hovoří, že členské státy musí mít do roku 2014 speciální databázi, buď centralizovanou nebo decentralizovanou databázi, která umožní přístup k objektům, eh, k lidem, kteří drží zbraň. Já se chci zeptat komise, kolik členských států už eh, provedlo tento článek 4, odstavec 4? A mm, také se tam hovoří o lhutách. Samozřejmě, že my zde máme velký balíček pravidel, která jsou důležitá, ale domnívám se, že členské státy, které zatím tu legislativy eh, neplní, tak by k tomu měly mít pohnány. Pak se chci zeptat ještě na ty lovce a myslivce. Když jsem porovnala ty dva texty, ten původní a ten nový, tak tam je, to, tam je článek 12.1, eh, existují velké obavy. Chci se zeptat, kolik eh, myslivců používá Kalašníkovi v Evropě, a nakonec ještě střelné zbraně. Je důležité, abychom se na ně také zaměřili. Jedná se o, o to, už vlastně v roce 2008 jsme se tomu měli, jsme na to měli zaměřit a myslím si, že teď tedy se musíme na to zaměřit znovu. Domnívám se, že každý poslanec by měl navštívit policii a zeptat se, jak to vlastně vypadá v jeho zemi. Možná bychom se nad tím měli zamyslet. Je důležité, abychom o tom ještě diskutovali a myslím si, že to je skutečně vítaná iniciativa. Děkuji, nyní paní Nikola Dante. Paní předsedkyně, tady již byla řečena hodně věcí. Já bych jenom chtěl říct toto. Já myslím, že by bylo užitečné Eh, tady ten návrh komise zahajuje vlastně diskuzi o legálním trhu, ale já tady eh, trochu jsem nucen interpretovat eh, tuto právní úpravu tedy mm, i tak, že je zatím ta vůle bojovat proti terorismu. Přece to je dnešní obrovský problém, že zde máme hlavně ten nelegální trh. S tím je problém, ne s tím legálním. Tolik ten legální přece je naštěstí kontrolován. A takže Eh, na to musíme být hrdí, že máme kontrolovaný eh, trh, legální trh, ale my bychom se měli snažit tedy zabránit šíření zbraní, eh, nebezpečných zbraní, které ohrožují životy lidí. A já si myslím, že tady, hm, tady jsou, samozřejmě je spousta zajímavých návrhů, jako vysledovatelnost zbraně, původ tedy, potom pořizování nás hm, zbraní online, nebo těch různých komponent a podobně, munice. A to je zajímavé, určitě. Ale některé ty pasáže, ano, tak to lze regulovat. Já myslím, že bychom měli se snažit vylepšit náš legální trh, ale prosím, o to se musíme pokusit tak, aby ne, některé ty zbraně se nemohly dostávat do rukou teroristů. A takže je zde snaha tady harmonizace, snaha komise působit ale i na jiných frontách samozřejmě, eh, tak jako je lepší spolupráce mezi státy v oblasti výměny zpravodajských informací ve smyslu eh, další spolupráce, ve formách další spolupráce, což může ve finále pomoci boji proti terorismu. Měli bychom být bedliví. Je zde riziko, že bychom mohli mít nakonec normu, která by postihla velké množství normálních občanů, kteří hm, třeba jsou myslivci nebo sportovní střelci. A to si myslím, že tady musíme mít jasno, komise to jasně musí definovat a říci, že ano, občané budou moci provádět tuto činnost a pro tento účel budou moci držet zbraně. Eh, stejně jako sběratele historické zbraně ne, nebo tedy různé tedy eh, prezentační zbraně. Nikdy jsme neviděli žádné tedy eh, teroristy, kteří by použili zbraň z, no, z 19. století a s tou by někde utočili. Takže tady ano, zatím stojí ten boj proti nelegálním zbraním a Mm, je snaha tedy mít ten legální trh pod kontrolou, eh, a tak, ale na druhé straně pozor na to, abychom nepenalizovali eh, činnost eh, normálních lidí. Děkuji kolegyně Mecola, děkuji paní předsedkyně. Já bych ráda mm, zde asi vyjádřila souhlas s tím, co řekla řada kolegů přede mnou, a to je, že potřebujeme mít jasná pravidla s jasným cílem a zároveň větší kontrolu nad nelegálním obchodováním se zbraněmi. Nyní existuje ten trh, který je eh, legální v rámci tady našeho jednotného trhu, ano. Měli bychom zde mít asi striktnější pravidla, třeba která se týkají munice. A jak řekli kolegové, měli bychom se snažit Eh, nějakým desinterpretacím těchto pravidel na úkor občanů, aby eh, si nemysleli, že to je naše reakce na to, co se stalo v Paříži, protože zločinci eh, fungují jinak, jich se to nedotkne. My víme, jak je snadné pro takového zločince si pořídit zbraň, která stejně není vysledovatelná a tu snadno potom použijou eh, při trestné činnosti. A takže je třeba si také uvědomit, jak tento návrh případně může negativně postihnout sportovce, ty, kteří mají zbraň pro sebeobranu a nemluvě třeba o dalších aktivitách jako vojenská muzea. Já jsem dostal několik e-mailů, podnětů, které se týkají toho, že zde existují obavy, jak tento návrh bude fungovat v praxi a jak ovlivní lidi, kteří tyto zbraně používají pro účel sběratelství či nějakého hobby. A já bych chtěla tedy se přidat zde k těm poslancům, kteří eh, se ptali komise, s kým konzultovala toto, než připravila návrh a hovořila se zástupci Eh, těch, kteří se to dočte, dotkne, pardon, kolega Hans. Děkuji. Všechno naznačuje, že tady existuje velké znejištění, eh, že to se netýká jenom několika, jak jsou nesprávných. Co je nelegální, to je nelegální. A pravděpodobně se jedná o to, aby právo Eh, aby ta situace, že legální se může stát snadno nelegálním, anebo se to legální může nelegálně zneužít. Eh, máme směrnici, máme zprávu komise minulý týden, já to všechno nechci opakovat, ale moje prozba pro zvěcnění debaty ve výboru a pro naše posluchače musíme že dnes teprve tato diskuze ve výboru začíná. Není koncem, je to první informace a až už ta první informace mm, něco vyjasnila. Ale od komise pro další diskusi potřebuje následující. Za prvé, Chci mít seznam toho, co stávající návrh bude mít za dopad na členské státy, na stávající právo v jednotlivých členských státech, protože my máme rozdílnou kvalitu zákonu v členských státech. Za druhé, rád bych se dověděl, jaký dopad to bude mít na myslivce, sportovní střelce a sběratele. A za třetí, musíme vědět, jaká omezení legálních držitelů zbraní budou na základě tohoto předpisu existovat. To jsou ty tři oblasti, eh, k které bych rád tedy dostal vyjasněné. Já žádám sekretariat našeho výboru, abychom e-maily, které doposud dostali poslanci, aby oni napsali, aby tedy, které my sekretariátu zprostředkováme, aby oni dali takový souhrn a předložili to komisi, aby zahájení diskuse znamenalo také, aby komise na to odpověděla. Ne, abychom prostě tady každý mluvil jednou za sebe, ale potřebujeme mít, eh, hovořit v kategoriích a tím bychom zlepšili naši parlamentní práci. Děkuji, paní Kalas. Thank you. I, I will... Děkuji. Nebudu opakovat to, na co se již ptali kolegové. Mám ještě další dotaz. Vždycky zde říkáme, že legislativa má vycházet ze studií. Hmm, a zde je zpráva, která vychází z roční hodnotící zprávy a tam se neukázaly žádné problémy s vlastnictvím zbraní, ani s tím, že by byla problémem kategorizace zbraní. Takže když tedy vycházím z toho, že mezi tou, s tou studií a mezi návrhem komise je rozpor, chci se zeptat komise, eh, na čí, hm, na čí doporučení nebo jaké hodnocení využila pro tento návrh? Děkuji. Já mám ještě jeden malý komentář. V roce 2008 se někteří mi kolegové věnovali té směrnice, směrnici. Bylo tam, že komise podle eh, příslušného postupu má připravit společné pokyny pro deaktivaci, pro znehodnocení zbraní, aby bylo zaručeno, že ty zbraně již pak nelze, nelze znovu použít. To bylo v roce 2008 a teď je rok 2015, 8 let později. Vy jste teprve teď zveřejnili ty pokyny pro toho znehodnocení zbraní. Mám pocit, že mý kolegové po vás budou chtít, abyste opravdu mnohem zřetelněji říkali to, co chcete. A opravdu bedlivě vás budou sledovat, abyste to, dělali to, co slibujete. A abyste hovořili naprosto jasným jazykem. Ve svém původní prezentaci jste říkali, že nechcete nebo že vlastně ponecháte určité poloautomatické zbraně v kategorii B, ale mně to není jasné, když já ten návrh čtu v mém mateřském jazyce, tak jak to bude jasné těm ostatním? Tam říkáte, že zbraně, které se podobají, mm, to je takové dost opravdu subjektivní vyjádření. Myslím si, že celá řada obav, které panují, by bylo možné rozptýlet, pokud bychom lepším způsobem dokázali naformulovat ten text. Je důležité také, aby znehodnocení, deaktivace zbraní, aby tam tedy opravdu došlo k tomu, že ta zbraň musí být nevratným způsobem znehodnocena a deaktivována, jak to bylo přislíbeno. Takže teď požádám komisi, aby stručně reagovala na všechny dotazy ale zcela jistě budou ještě další diskuse v budoucnosti. Také o tom budeme ještě hovořit s koordinátory, tam možná bychom tomu měli věnovat nějakou konkrétní, ještě speciální rozpravu později. Budu stručný. Vím, že čas ubíhá. Takže zaprvé, když hovoříme o legálních zbraních, musíme si uvědomit, že Minulý rok bylo zabito v Evropě 10 tisíc osob právě legálně drženými zbraněmi, takže to je problém. A když se podíváte na některé teroristické zbraně, tak někdy se využívaly nelegální zbraně, ale někdy se využívaly legálně držené zbraně, takže je to problém. Není to něco, co bychom si zde vykonstruovali, co bychom si vymysleli. Druhý prvek. Tento návrh jsme učinili na základě různých diskusí a různých studií s různými zúčastněnými stranami. Není to nic, co bychom si jen tak, jak si vycucali z prstu. Je to opravdu výsledek dlouhodobého procesu. A je pravda, že to načasování, no je pravda, že jsme to nakonec urychlili kvůli těm událostem, o nichž všichni víme. Třetí prvek. Co se týče myslivců a lovců, tam se nic nezmění ten text ohledně myslivců a lovců je naprosto stejný. Pokud se podíváte na přílohu 1, tak uvidíte, že v příloze 1, tam je kategorie C, tam vůbec nedošlo k žádné změně v tom novém návrhu. Tam se vůbec nic nezmění. Dále, kategorie B, to jsou zbraně, které používají lovci, ale zejména sportovní střelci. Takže když se podíváme třeba na číslo 3 kategorie B, která podléhá autorizaci, tak stále můžete používat pardon, číslo čtyři. Můžete stále používat dlou, eh, poloautomat, poloautomatické zbraně. Eh, tam jsou zbraně na 31 kulek. To jsou zbraně pro sportovní střelbu a na tyto zbraně se tento nový návrh vůbec eh, nějak nevztahuje. Bude to i nadále dovoleno. A teď se dostávám k tomu, co říkala předsedkyně. To, co zakážeme, jsou poloautomatické zbraně, které vypadají jako automatické zbraně, nebo které jsou obdobné, mají obdobný mechanismus. Ehm, je tam ten výraz angličtině resemble, podobají se. Je pravda, že to není úplně jasný výraz, ehm, budeme o tom ještě asi hovořit s parlamentem, s členskými státy, můžeme zcela jistě najít lepší formulaci, lepší výraz. Ale myšlenkou je to, že poloautomatický kalašnikov je možné používat k zabíjení lidí. A pokud mi řeknete, že myslivci nebo sportovní střelci používají takové automatické nebo poloautomatické kalašnikovy, tak máme opravdu problém. O takových zbraních se přece nemluvíme. A opravdu, když se podívám na internet, tak je možné z poloautomatického kalašnikovu vytvořit automatický kalašnikov. Na internetu si najdete takové návody. Takže na to chceme opravdu souhlasíte s tím, nebo opravdu chcete, aby myslivci a sportovní střelci používali takové e, zbraně, tak to je to je pak na vás. My usilujeme o to, aby se ta situace zlepšila. Ještě se chci stručně vyjádřit alespoň k některým věcem, protože teď v této fázi se nemůžu vyjádřit ke všemu. Ano, potřebujeme zlepšit e, výměnu informací mezi členskými státy. Členské státy jsou teď k tomu svolné, chtějí si mezi sebou vyměňovat informace. A ještě poslední věc, k nímž se chci vyjádřit. Deaktivace, znehodnocení. Zde chceme situaci vyjasnit. Máme zde také, před několika týdny jsme také schválili speciální prováděcí předpisy, které k tomu vedou. Je tam ještě mnoho věcí, ale už eh, se teď odmlčím. Děkuji, říká paní předsedkyně, poprosím sekretariát, zda by k tomu mohli eh, připravit určité schrnutí. A pokud tedy by tam byly takové klíčové věci, které jste zazněly, budeme také hovořit s koordinátory, jak co nejlépe pokračovat v této věci, abychom zajistili to, že budou vyslyšeny všechny názory. Ale jak už jsem říkala na začátku, eh, jako ve všech tématech naši členové tohoto výboru budou eh, moci se ještě vyjadřovat eh, k této legislativě, budou ji moci pozměňovat. Děkuji. to give us a presentation on the state of play of the ADR. Teď prezentace o stavu e, řešení, alternativního řešení sporu. Would you like to start? Thank you. Um, hello, Madam Chair, I can start? Mohu začít, paní předsedkyně, děkuju. Honorable members of the European Parliament. A pánové, to je vlastně již po druhé, kdy přicházíme s informacemi, jak jsme na tom s tou platformou pro řešení sporů. Blíží se chvíle jejího zahájení a Eh, i eh, měli bychom být připraveni do, 19, do 9. 9. ledna 2016, když jsme provedli prezentaci i pro členy tohoto výboru. Dnes vám řekneme, jaký je poslední vývoj a jaká jsou poslední čísla. Takže takto jsme začali a chtěla bych jít rychle, protože vím, že nemáme čas. Takže to jsou poslední čísla eh, z tabulky zveřejněné v září. To znamená Mm, co si myslí spotřebitelé obchodníci, pokud jde o toto alternativní řešení sporu v digitálním trhu. Tady vidíte jeden z důvodů, proč si myslíme, že to je užitečný nástroj, jeden z problémů, který řeší spotřebitelé při přeshraničních obchodech, je, že nevědí potom, jak řešit případné spory a zdali to vůbec vyřeší, především když ten obchodník je v jiném státě a hlavní důvod, proč si nes částky a že stejně nic z toho nečekají a že ten proces bude dlouhý. Takže tady skutečně si myslíme, že eh, tento mechanismus eh, to může změnit. I čísla nám ukazují, že 45 spotřebitelů si myslí, že je snadné řešit spory prostřednictvím ADR a 70 je spokojeno s použitím ADR e tam, kde je použili samozřejmě. Problém je, že obchodníci ale neznají tento systém, a to velké množství z nich. Někteří eh, jsou si toho vědomí, chtějí ho používat, ale 15% si myslí, že vůbec to není k dispozici a proto ho nepoužívají. Takže to je globální obrázek, znáte právní rámec, my jsme to již představili, za prvé ten balíček, je to směrnice o řešení sporu, členské státy by měly transponovat, měly transponovat do července tohoto roku, to znamená, ehm, ehm, existují subjekty, tedy pro každý ten sektor v členských státech a druhý, druhá část balíčku je e, platforma online, která e, bude platit ve, ve všech státech, 28 státech, ve všech jazycích, vytvoří to Evropská komise, bude to provozovat Evropská komise, včetně i pomoci poradenství ve všech členských státech. A co tento balíček přinese? Doufám, že přinese novou kulturnu, kulturu, kulturu smírčího řízení sporů, bude to jednodušší, rychlejší, nebude to nákladné. Nyní již máme kritéria v této směrnici o tom, co musí splňovat každý ten subjekt. Zavedeme systém měření kvality a budeme motivovat takto mm, obchodníky, aby přímo jednali se spotřebiteli, aby spotřebitelé toto používali a bude nám o posílení elektronického obchodování. O to nám hlavně šlo. Takže to je stav, jaký je, jaká je transpozice, jsou tam skluzy, e, e, zatím 14 členských států transponovalo a některé pouze částečně, takže kromě toho 8 států na, tedy částečně a jak jsem řekla, eh, termín je konec ledna. To zase není tak špatné číslo, protože většinou členské státy e, jsou po lhůtě, e, a takže jsme docela spokojeni, že nejenom transponovali, ale některé již notifikovali ty určené orgány ještě před termínem. Některých, některé asi nebudou schopny transformovat do března 2016 z důvodu legislativního procesu, třeba tam byly Mm, volby a podobně, takže malé číslo státu nebude připraveno. Ale i přesto doufáme, že do léta 2016 ano. Pokud jde o notifikaci těch orgánů, takže na začátku byl termín, termín byl stejný jako zahájení té platformy a de facto to mm, byl problém, který jsme anticipovali. Chtěli jsme, aby členské státy notifikovaly ještě před tímto termínem. Naše komisařka paní Jourová obeslala všechny členské státy a přesvědčila mnoho z nich a mnoho z nich tak učiní eh, před termínem. Jaký je stav, stav platformy, vývoj platformy? Jak víte, my jsme v termínu připravili jsme veškeré technické aspekty. Víme, že termín je v lednu, nicméně mm, ta platforma by nemohla fungovat, pokud by nebyla propojena s těmi příslušnými orgány pro řešení sporu. Myslíme si, že mm, to bude dostatečně pokryto na začátku roku 2016. Všichni jsou ze zákona povinni Mm, hovořit, zmiňovat tedy ADR na své webovské stránce a i tam dát odkaz link na ten systém. Co očekáváme, pokud jde o datum zahájení, takže ten termín byl 9. leden, ale jak jsem vysvětlila, neočekáváme, že členské státy budou připraveny, tudíž zvažujeme, že odložíme zahájení, a to na 15. únor, pokud to všechno půjde dobře. Do té doby doufáme, že kritická masa členských států se propojí se systémem asi 20 bude online. To je velice důležité, až spotřebitel, když se bude snažit řešit ten problém online, tak nemůže být zklamán, protože ten třeba druhý stát není propojen se systémem. Naše komisařka proto navrhuje, abychom odložili toto na 15. únor, což i tak je docela dobrý termín. A, takže te, platforma by se měla stát e, dostupná k tomuto termínu, e, ale 9. ledna již budeme mít 10 testování, tak abychom měli jistotu, že ta platforma bude fungovat. Samozřejmě my spoleháme i na členy parlamentu, že budou šířit osvětu o ADR na začátku roku. To je důležité komunikovat, aby lidé věděli, že tento systém existuje, takže takže i tedy počítáme s vámi, díky vám bude ta platforma funkční od 15. února. Jak ta platforma funguje? My jsme to již otestovali zde ve výboru IMCO, ale to je ta poslední prezentace platformy je mm, určena tak, aby tam byly čtyři užita, užité, uživatelé, ten spotřebitel, který si stěžuje, ten obchodník a potom ten orgán ADR a nakonec kontaktní místo, které po, pomáhá během celého toho řízení. To řízení podle nařízení má čtyři kroky, předložení stížnosti, reklamace, potom ten eh, obchodník bude souhlasit s ADR eh, a ten systém ADR tedy to bude řešit a potom výsledek toho případu. Jak to bude vypadat? Vidíte, že to je docela intuitivní systém. To je, jak vypadá tedy ta stížnost, tři části, za prvé spotřebitel, eh, požádá o informace od obchodníka a když ten obchodník takže to je, ta, to je ten formulář, který vyplní spotřebitel. Když obchodník je v systému, tak se to dostane automaticky k tomu obchodníkovi přes platformu. Potom ten spotřebitel popíše tu stížnost, co si koupil, jaká byla cena, jaký byl problém a po, postup, postoupí kontaktní informace. Když je vyplní, tak ten spotřebitel může podat stížnost. Ta se potom předá obchodníkovi, takže velice rychlý proces. A e, takže obchodník dostane toto, dostane okamžitě notifikaci, že stížnost e, byla podána a jakmile on si přečte ten formulář, tak rozhodne zdáli souhlasí s tím, že bude pokračovat, to je tedy smírčí takové řízení, musí s tím souhlasit, pokud ano, tak bude mít možnost e, poskytnout svoji verzi té události a a e, navrhnout to tomu orgánu ADR a to může být jakýkoliv orgán ADR, je to celoevropský systém. Takže jakmile on souhlasí, tak potom ten spor automaticky se postoupí tomu subjektu, té orgán, tomu orgánu, pověřenému orgánu pro řešení sporu ADR. Technika k nám nefunguje dobře. No to skáče sem tam, omlouvám se. Nevím proč. Někdy to funguje a někdy zase ne. E, takže e, e, to je ten panel toho orgánu, ten má svoji část, tedy orgán pro řešení sporu tam dostane tu stížnost, dostane tam popis události s potřebitelem a obchodníkem popsáno a mm, tedy může vyměňovat ty zprávy mezi oběma stranami a samozřejmě potom e, ten výsledek pošle těm stranám. A poslední část to je samozřejmě e, tedy poradní, ta stránka nebo ten link na ty poradce, to znamená ti, kteří pomáhají obou stranám či uživatelům všem e, v případech přeshraničních i vnitrostátních, pokud samozřejmě se členský stát nerozhodl, že omezí jejich roli. Tak to vypadá platforma a my jsme ji otestovali, jak víte, se všemi subjekty dvakrát, jednou v Bruselu, jednou virtuálně, to znamená, eh, se na to propojili lidé z různých koutů Evropy, podle různých scénářů, jako spotřebitelé, jako obchodníci, asistenti, tedy poradci, a bylo to úspěšné. Po tom prvním testu jsme vzali do úvahy všechny připomínky a vlastně takto teď vypadá ta eh, mm, eh, platforma a dostali jsme docela pozitivní připomínky, je to i uživatelsky přátelské, jednoduché a také eh, tedy eh, opět rádi vám to samozřejmě eh, ukážeme, budeme to testovat tedy v lednu ještě před oficiálním zahájením 15. února. To bylo velice rychlé, já jsem byla eh, informována, že času je málo, takže ráda odpovím na vaše otázky. Very much for that comprehensive... Děkuji za velice komplexní prezentaci, skutečně jsme si velice ceníme vaší práce. A takže kolegové, kdo by má měl nějakou otázku? Nevidím nikoho. Aha, já mám otázku. 14 eh, států. Vy jste, eh, eh, samozřejmě bychom chtěli, aby všechny ty státy bezplnili termín, ale já bych se chtěla zeptat, jaké jsou ty hlavní překážky, kromě toho, co jste popsala? že tam byly volby nebo podobně, že nebo že tam ten legislativní systém není nastaven, nebo systém tady technicky není nastaven, takže jaké jsou hlavní důvody, protože tady komise hodně na tom pracovala a vlastně eh, my, hm, takže my tady zastupujeme tady 20 států, takže bychom to chtěli slyšet. To je dobrá otázka. Eh, jako strážce smluv, tak samozřejmě my eh, ty státy, které netransponují, tak jim pošleme upomínku, jakmile proběhne termín a eh, všechny státy tedy odpověděly na to v tomto případě. Ano, brali to tedy velice vážně. A jedna bariéra, na kterou jsme narazili, je, že ten, zá, ten zákonný termín je stejný jako otevření té platformy. A v těch, v těch členských státech, kde musí vytvořit kritéria, eh, která musí splnit podle legislativy a vytvořit si ten systém, tak v některých státech to neměli nebo museli upgradeovat ten systém. A také máme tři nebo čtyři státy, kde v zásadě proběhly volby, to znamená, jsou to problémy legislativní a to znamená, nemohli notifikovat včas ty orgány. Ano, skutečně to byly velice objektivní důvody, ale i tak si myslíme, že Určitě do půlky února budeme mít kritickou masu členských států a budeme eh, všechny, to budou, všechny se připojí do léta. Děkuji za toto vysvětlení. Pokud nejsou další připomínky od kolegů, tak bych, tak bych chtěla poděkovat komisi za prezentaci, to skutečně bylo velice užitečné a tím končím tuto schůzi. Prv, příští se bude konat ve čtvrtek od 9 do 12.30. Děkuji. Teď následuje schůze koordinátorů.